Uh, Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na dnešní odpolední zasedání. Úvodem chci říci, že eh, toto setkání se vysílá po internetu, takže eh, vítám i všechny, kteří se na nás dívají na internetu. Omlouvám se za opožděný začátek. Tento výbor patří k těm, které mají nejvyšší počet internetem vysílaných setkání, takže znovu vítám naše diváky online. A my také jsme začali vydávat newsletter. Řada z vás eh, je již asi viděla. Tam je informace o práce eh, na našich setkání. Máme také aktualizace o nejnovějším vývoji, takže ku příkladu nedávno oznámení minulý týden eh, o eh, kontrole nákupu elektronického zboží na internetu, takže ti z vás, kteří by tento newsletter chtěli dostávat po e-mailu, eh, zašlete nám svou elektronickou adresu a e-mailová adresa je ep pomlčka imco, imco zavináč europarl www.europa.eu nebo to naleznete na našich webových stránek a my vám s velikým potěšením budeme tyto newslettery zasílat. A možná, že vám tento newsletter i e, začneme posílat automaticky, jestli se to podaří zorganizovat. Takže to byl první bod. A teď chci požádat poslance, aby oficiálně schválili pořad jednání, který dostali s, jedním, s jedním bodem změny, protože jeden z našich eh, expertů, profesor dr. Šutnot, se sem ještě nedostal a eh, doufáme, že se dostaví asi do hodiny, takže jsme se rozhodli změnit pořad jednání a eh, bod 2 o doporučení o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh, tak Catherine Stiller vezmeme jako bod první. A také vítám komisi e, k tomuto bodu a e, jestli s tím souhlasíte, e, jsem rád, protože máme pořad jednání schválen a na konci našeho zasedání bych rád pozval všechny z vás a kohokoliv další, aby se k nám přidal na koktejl eh, v salonu poslanců dole v půl sedmé. Na závěr tedy tohoto setkání oslavíme páté eh, výročí zprávy eh, o síti pro práva spotřebitelů. Tento vývoj jsme velice pečlivě sledovali a máme tady zvláštní zprávu k tomuto pátému výročí, tu také nabízíme. A generální ředitelka DG Sanko a já e, sám vás tedy tam přivítáme e, v půl sedmé, takže doufám, že přijdete v hojném počtu a také si odnesete kopie této zprávy. Takže můžeme pokračovat a e, Teď budeme hovořit o druhém čtení návrhu harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh. Paní Styler tedy vypracovala návrh doporučení k druhému čtení, které je nyní k dispozici ve všech jazycích a proto jí za chvilku vyzvu, aby e, nám sdělila, jak vypadá poslední vývoj. Ona spolupracovala se stínovými zpravodaji. Bohužel pan Mayer tady dnes není. Nevím, jestli tady dnes bude za EPP vůbec někdo hovořit. Pan Buzoji hovoří za Aldy, paní Rule za Zelené, paní McClarkin tady být měla a pokusí se dostavit později. E, jinak e, mám tady e, nějaké poznámky, bude hovořit i paní Salvini, potom Jacques Partesen z Rady, myslím, že je zde, nebo je na cestě alespoň, a potom pan Leos Aguelas. jestli dobře vyslovuje jeho jméno, je také zde. A ještě chci eh, připomenout, co se týče eh, procesních pravidel, eh, lhůta pro pozměňovací návrh je 19. říjen a doufáme, že schválíme na zvláštním zasedání 8. listopadu doporučení paní Styler, což nám umožní toto hlasovat na plenárce v lednu 2011. Tím splníme tedy eh, plánovaný postup eh, pro druhé čtení. Po tomto úvodu tedy dám slovo paní eh, zpravodajce Styler. Děkuji, pane zpravodaji, a děkuji také všem stínovým zpravodajům a všem těm, kteří s námi byli na slyšení o stavebních výrobcích minulý týden. Bylo to velmi informativní, měli jsme sedm skvělých řečníků, každý z nich se na věc díval z trochu jiného úhlu a já jsem velice ráda, že řada kolegů velice pozorně naslouchala. A já se pokusím shrnout e, a úvodem, jak vlastně, co, co předbíhalo tomuto úvodem, jak jste slyšeli, že e, vlastně víme, že dobré ploty dělají dobré sousedy, ale těch plotů máme příliš mnoho a já se ve své zprávě e, zaměřuji na prohlášení o vlastnostech, e, na produkty, které se jsou eventuálně nebezpečné z hlediska obsahu nebezpečných látek, na otázky transparentnosti, celou řadu eh, eh, otázek spojených s, kontaktních, eh, s kontaktními místy pro stavební výrobky, nestranosti, zdraví a bezpečnosti, recyklace, elektronické komunikace a to, že potřebujeme také zavést konsistentnost do aktů v přenesené pravomoci. Na tom workshopu na toto téma se hovořilo o řadě otázek spojených s financováním, e, to prohlášení o vlastnostech, o značení. A také jsme hovořili o derogacích, o výjimkách, jak se k ním postavit. otázky e, kontroly a inspekce, co se bude deklarovat a co ne, e, financování těch schvalovacích úřadů. Eh, otázky eh, zadavatelů a výrobců a bezpečnost a životní cyklus výrobků a zazněla tam řada zajímavých myšlenek a koncepcí. Nevím, jestli kolegové dostali přeložené verze a jestli si je měli možnost přečíst ve všech jazycích dnes odpoledne a já bohužel v těch půl sedmé tady nebudu moci být, protože budeme mít schůzi stínových zpravodajů s předsednictvím, radou a komisí, kde budeme řešit ještě ty technické detaily a zkoušet dosáhnout konsenzu. K tomu vám, k tomu, jak si nemáme, nemáme zatím mnoho víc co říci, ale eh, překládá se ten dokument a e, závěrečná lhůta e, pro e, pozměňovací návrhy je 19.10. a potom plenárka 8. listopadu. A prosím, když budete chtít, přijďte s pozměňovacími návrhy, abychom měli co nejúplnější diskusy. A dnes jde především o debatu mezi tedy stínovými zpravodaji, radou a komisí o různých oblastech, kde se můžeme snad e, dobrat nějaké schody. Děkuji vám, pane předsedo, za příležitost pohovořit a já se těším na názory kolegů po té, co dostali zprávu přeloženou. Děkuji. Děkuji. Děkuji za to, že jste se rovně zmínila o tom našem slyšení, pokud vím, tak ano. Bylo to opravdu velice komplexní, jsem velice rád, že jste se o tom zmínila. Vím, že stínoví zpravodavé tomu věnovali rovněž velikou pozornost. Čili mm, uvidíme ještě nějaké další, k tomu připomínky začne pan Švábem. Já budu stručný, děkuji za slovo. Eh, máte, pan profesor Majer eh, tady dnes nebude, přijede až eh, večer a Spravodajka už mu eh, poděkovala za skvělou spolupráci, za EPP. Pro nás eh, to eh, vlastně ta definice, definice mikropodniků není správně uvedena tedy na, tam, kde se hovoří o malých a středních podnicích. Podle nás vlastně z tohoto návrhu plyne vlastně spíše více ohrožení pro tyto podniky. A e, myslí, myslíme, že by tady pro ně neměla být ža, pro ně žádná výjimka, protože by eventuálně mohlo dojít i k ohrožení a, e, a bezpečnosti pro spotřebitele. Děkuji. Ah, no, uh, Děkujeme. Pan Buzoj, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo celý tento sektor stavebnictví je jeden z nejdůležitějších sektorů a přijetí tohoto nového nařízení pro stavební produkty je velice dobré, především pro odstranění různých překážek ve volném pohybu těchto produktů v rámci vnitřního trhu. Rád bych poděkoval paní Stylerové za její tvrdou práci, kterou odvedla především v letním období a zároveň podporuji přístup, který zaujala zpravodajka podobném při schůzce, schůzce se stínovými zpravodaji, s předsednictvím, s komisí, protože zpravodajka se snaží dosáhnout určité rovnováhy mezi bezpečností těchto produktů na jedné straně a zároveň zjednodušení do maximální míry, pokud jde o malé a středně velké podniky v tomto odvětví stavebnictví. Zároveň pokud jde o kontaktní místo pro produkty, to vítám, potřebujeme vhodné zdroje v tomto ohledu, zaměstnance, tak aby splnili úkoly, které od nich očekáváme. A zároveň bychom měli zúraznit preventivní opatření. To znamená, že dovozci, distributory těchto produktů by měli být aktivně podporováni pomáháni při hledání a získávání informací z těchto kontaktních míst. Zase mm, Zároveň bych rád zúraznila, paní Stylerová už o tom hovořila, nezávislost těchto kontaktních míst na ostatních orgánech, to znamená pokud je o udělování tohoto označení eh, CE. A rovněž podporuji mm, jednotlivé sankce, o kterých jsme hovořili proti jednotlivým výrobcům, to znamená, to je rovněž spojeno s označování CE. A dále, pokud jde o jednotlivé o prohlášení o vlastnostech. Tam bychom to měli ještě zjednodušit, objasnit, protože si myslím, že je to velice složité, to, co navrhuje rada. Měl by to být právě výrobce, který přichází s tímto prohlášením pouze pokud přichází nebo umistuje na trh takové produkty, které jsou pokryty harmonizovanými standardy nebo ty, u kterých existuje hodnocení technického charakteru evropské hodnocení. Čili ještě jednou podporuji přístup paní zpravodajky. Já jsem si jistý, že to bude zpráva, která přinese více, která objasní celou situaci a zruší eh, překážky, které v tomto oboru máme. Děkujeme, pane Buzoji, říká pan předseda. Paní Rule. Já chci také poděkovat paní Styler a ona eh, tuto práci odvedla během prázdnin a vlastně znovu vrátila to, co pro nás bylo důležité během prvního čtení, ale rada to nepřevzala. Děkuji ale i e, radě, e, protože rada v prvním čtení e, přinesla řadu zlepšení a to bychom měli zachovat i v tom druhém čtení. Já mám jenom takové drobné pozměňovací návrhy, ku příkladu památkově chráněné domy. To vlastně ta památková ochrana už se týká 50. E, let a e, to není vždycky stavební styl, e, který vlastně patří těm klasickým a to tež, o čem již hovořil pan Šváb, to je otázka mikropodniků. My musíme dbát na určitou věc. Většina těch mikropodniků jsou ty, které vlastně ty věci musí vestavovat a ty také potřebují odpovídající informace, aby mohli převzít to riziko, tedy e, zabudovávat tyto produkty. Proto musíme mít e, vyvážené, e, vyváženou takovou vlastně měřítku, jak se chovat k těm mikropodnikům a myslím, myslím, že článek 37 a 38 ještě nejsou dobře vyvážené, protože je tam příliš velká váha na straně eh, výrobce, takže tam by se ten návrh měl změnit. Uh, uh, takže možná ještě za paní McClarke několik slov, ale předtím dovolte Rád bych řekl, že podporujeme. My podporujeme ta zlepšení na straně rady, jak už se o tom zmínila paní kolegyně Ruler, čili nyní už se díváme na ty nejzásadnější podrobnosti. Je důležité, abychom udrželi ta zlepšení na straně rady, především pokud jde o snížení administrativního břemene v tomto komplexním sektoru, to znamená několik prohlášení nebo násobná prohlášení a tak dále tam došlo k zlepšení. A zase nesmíme zapomínat na to, že je do toho zapojených mnoho podniků. Paní Rule už se změnila o specializovaných podnicích, kteří jsou zapojeni do této oblasti, například je to restaurování historických budov a tak dále. Čili je důležité, aby kvalita těch materiálů a tak dále, abychom všechny tyto záležitosti zachovali, ale zároveň nesmí docházet k nějaké přílišné zátěži, to znamená ten volný pohyb, který nám jde. To jsou zásadní věci, které jsme chtěli zachovat. Doporučení zpravodajky podle mého mého názoru právě jdou obecně tímto směrem. Je důležité, abychom tato vylepšení zachovali. Samozřejmě nesmíme mm, kompromitovat žádné standardy v oblasti bezpečí při práci a tak dále. Jedna věc, paní Stylerová možná se tomu ještě bude věnovat, vím, že na tom pracovala, to jsou ty nebezpečné látky, to je obtížná oblast. Je důležité zajistit to, aby ustanovení, která se dotýkají těchto látek, mm, aby tam nedošlo k nějakému překrývání s REACH směrnicí, aby to nevyvolávalo nějakou další zátěž na výrobce, kteří už, řekněme, mají takové prohlášení k dispozici u těchto látek nebo materiály, které využívají při výrobě těchto látek. To si myslím, že je věc, u které možná paní Stylerová se ještě k tomu bude chtít vyjádřit, protože pokud vím, tak rada. Zatím teda tam jsme se nedospěli jsme ještě k nějakému kompromisu. Doufáme, že se nám to povede. Čili to je za paní McClarkin, která je stěnovou zpravodajkou. A nyní možná poprosím, pokud s tím souhlasí paní Stálerová, poprosíme předsednictví a i radu, možná komisi, nejprve pan Leos Aguiles, um, možná taková aktualizovaná pozice za komisi a poté. Pan Beteson je, už je mezi námi za chviličku, takže za chviličku mezi nás dorazí. Tak dáme slovo nejprve komisi a počkáme. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hmm, jak už jsme měli možnost slyšet, i já bych se připojila, poděkoval zpravodajce za úžasnou práci, kterou odvedla. Je to tak úžasné, že my jsme v podstatě téměř, hm, souhlasíme téměř ve všem se spravodajkou. Je pravda, Domníváme se, že ty návrhy, které se nachází ve vašem doporučení, hmm, obohatili a zlepšili návrh Evropské komise. Proto jsme nesmírně rádi, že můžeme konstatovat to, že většina pozměňovacích návrhů, které navrhujete, nám vyhovuje. Je zde samozřejmě jakési ale, ale to si myslím, že je víceméně obvyklé, vy znáte to naše ale a mm, už se o tom zmínili pan předseda. To znamená, to jsou především ty pozměňovací návrhy, které se dotýkají nebezpečných látek. My už jsme to vysvětlili, proč si myslíme, že stávající platná legislativa v tomto ohledu, která podle našeho názoru je velice dynamická, to znamená, že se vyvíjí, vyvíjí se každý den a mohla by integrovat právě i různé další nové látky, které by potom mohly spadat. My se domníváme, že toto je právě ta legislativa, která by se měla aplikovat v současné době a která by se měla aplikovat i do budoucna. Jak už se o tom zmínil pan předseda, vynošlo k nějakému překrývání, nějaké duplikaci a dokonce jsme zjistili dneska v Německu například byla provedena studie, mm, konzultační společnosti ohledně dopadu těchto podniků, pokud jde o zavádění seznamu těchto látek, které navrhujete v rámci pozměňovacího návrhu. Zjistili jsme, já jsem se na to podíval velice rychle, dneska dopoledne jsem měl, možnost podívat se na rezume této zprávy. A jasné, že pro některé malé podniky by to byla další zátěž, kterou by si nemohli dovolit. Jak už jsem se o tom zmínil před chviličkou, je zde mnoho dalších otazníků, které jsou s tím spojeny v rámci teda spojených s těmito pozměňovacími návrhy, co skutečně vyžadujeme, jakým způsobem se požadováno, jakým způsobem by se měly poskytovat informace a tak dále. Čili toto jsou ještě takové trochu nedefinované oblasti, které zatím nemáme objasněné. Proto Evropská komise není schopná souhlasit s těmito pozměňovacími návrhy. Možná ještě několik slov k té důležité otázce. Paní Rule se o tom zmínila, to znamená mikropodniky, protože je to návrh komise, jak víte, Mm, my jsme uvažovali o těchto mikropodnicích, které vyrábí tyto výrobky a ne ty podniky, které jsou spotřebitelem těchto výrobků. To je důležitá otázka. Ovšem, domnívám se, že bychom to mohli číst i obráceně. To znamená, že pokud ta jediná situace v rámci tohoto návrhu, nařízení, to znamená hm, ta situace, kdyby výrobce musel říci nebo informovat o tom, že tento produkt skutečně, který je umístěn na trh, vyhovuje eh, všem nařízením. Ano, to by bylo v pořádku. To by byl ten jediný příklad, kdy právě podnik, který využívá tento produkt, může využívat tento produkt bez problému, protože to znamená, že tento podnik poté pokud jde o všechny ty požadavky, které musí být zmíněné právě v tom prohlášení mikropodniku, ví, že ten, ten, který teda používá tyto produkty, ví, že může používat právě tyto produkty mm, bezpečným způsobem proto tento článek 37, domnívám se, že v podstatě z tohoto hlediska v podstatě na tom mm, získávají všichni. I ten, který umistuje produkt na trh a zároveň podnik a těch jsou tisíce. To znamená ty malé podniky, které skutečně poté používají tyto produkty. Musíme si zároveň uvědomit, že tento článek 37, to znamená ten způsob, jakým je napsán tento článek, musíme si uvědomit to, že ten podnik musí, musí se o tom zmínit. To znamená, musí informovat to, jaká pravidla, jaké, mm, jaká nařízení jsou opravdu uh, splněná. Mm, to znamená, řekněme, to jsou ty místní podniky, které skutečně jsou schopny identifikovat vše, všechny ty požadavky, které jsou spojeny s tímto produktem. Právě to jsme měli na mysli, když jsme to navrhovali. To znamená, měli jsme na mysli malé podniky, které představují velice důležitou sociálně hospodářskou síť v našich regionech. Jsou to podniky, které často musí plnit velice konkrétní požadavky, nařízení a tak dále. Čili tyto podniky jsou schopny poté prokázat, že opravdu jejich produkty vyhovují všem těmto požadavkům. To byl náš záměr a já se domnívám, že ten článek, jak víme, byl trošku upraven radou. Myslíme si, že bychom tam měli ještě objasnit možná trochu to, já už jsem se o tom zmínil na tom našem workshopu, ta specifická konkrétní technická dokumentace a tak dále. My bychom byli radši, kdyby eh, jsme nepoužívali tento výraz a využívali spíše něco jiného něco, co dokumentuje, řekněme, nebo popisuje jejich um, jejich potvrzení či schválení tím vhodným způsobem. To znamená, že ten mikropodnik musí v rámci vhodné dokumentace ne, mm, um, splnit tento požadavek. To znamená, že opravdu plní všechny tyto e, nároky. To znamená, že by to mělo výhody pro obě dvě strany, to znamená pro spotřebitele i pro výrobce. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, děkujeme. Uh, děkujeme, děkujeme za všechny tyto, samozřejmě i za všechny tyto další požadavky, poznámky, které jsou velice důležité a jaká je společná pozice. Nevím, pokud vím, tak e, zástupce rady už je někde v budově, snažíme se ho lokalizovat a mezi tím máme chviličku samozřejmě, že bychom si ho rádi vyslechli. Paní Stylerová, ještě možná několik bodů s, k těm připomínkám, které jste si vyslechla a poté počkáme na zástupce rady a ten bude mít rovněž příležitost vystoupit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a děkuji všem kolegům za jejich příspěvky. Pan Fantes pravděpodobně si myslel, my jsme totiž trochu měnili program, já bylo by samozřejmě velice užitečné, kdybychom si mohli vyslechnout i názor rady, jakmile dorazí. Stručně si myslím, že můžeme říct si následující. Vidíme, kde jsou body, ve kterých musíme nalézt kompromisy. Ano, nebezpečné látky, to je jeden bod. Dále je to, jsou to mikropodniky, to je další záležitost, dále kontaktní místa pro, pro, pro stavební výrobky a dále prohlášení o vlastnostech. Naposled jsme hovořili o možnosti recyklace, cílů v oblasti klimatických změn. To jsou věci, na které nesmíme zapomínat. Já doufám, že to dnešní setkání večer bude užitečné. Uvidíme, zda se nám povede nalézt už v tomto raném období nějakou možnost, jak pracovat. Do budoucna já budu spolupracovat i s kolegy, mají mnoho velice konstruktivní návrhů, uvidíme, jak bychom se mohli pohnout. Z místa jsem nesmírně ráda, ráda jsem si vyslechla i reakci komise na mou původní zprávu. Ráda bych jim poděkovala za spolupráci. Je velice důležité, abychom nalezli kompromis v tomto ohledu, jakmile zástupce rady dorazí. Byla bych velice ráda, kdyby se mohl vyjádřit. Skutečně to není jeho chyba. Já si myslím, že skutečně to spíš tím, že jsme měnili program. Děkuji, děkujeme. No, je mi líto, že došlo k této změně. Pan Šilten Note zrovna dorazil, takže to je vlastně důvod, proč jsme začali trochu později. Já ještě jednou se pokusíme zjistit, kde je zástupce rady. Měl by zde být za chviličku ještě něco. Určitě máte nějaké důležité informace, které byste nám mohli říct o stavebních výrobcích, tak a jakmile dorazí zástupce rady, nebo možná nějaký koleg, někteří další kolegové, kteří dorazili, mají rovněž nějaké užitečné informace o stavebních výrobcích. Paní Rule, já jsem měl pocit, že jste nám chtěla ještě něco říci. Já myslím, že už, už, je, už je kolega tady. We'll just let Mr. Patel... Pan Vateson, počkáme, aby se v klidu posadil, nadechl se a poté ho poprosíme o jeho stanovisko. Tady uh, so I'm very pleased, um, Jsem velice rád, že mezi náma mohu přivítat pana Žapatese, který vede pracovní skupinu na radě ohledně této směrnice. Je nám líto, že jsme museli změnit program, čekáme ještě na jiné eh, účastníky, čili hm, nemohl jste se zúčastnit naší výměny názoru. Jediná věc, kterou bych vám rád řekl, je to, že v podstatě zde zazněla hm, rozsáhlá podpora v rámci našeho výboru s ohledem na vylepšení rady této směrnici. Obecně jsme podpořili, mohu říci, mnoho obecných i podrobných záležitostí této směrnice. Byli bychom velice rádi, pokud byste nám mohl poskytnout aktualizované informace, jak to vypadá na radě. Vím, že se se měli možnost už podívat na pozměňovací návrhy paní Stylerové. Asi by pro nás bylo užitečné, kdybyste nám mohli říct, jak prakticky bychom mohli společně se snažit dosáhnout do nějakých kvalitních výsledků v rámci této směrnice eh, než teda do toho ledna, kdy nás čeká dokončení celého procesu. Proto jsem velice rád, že jste mezi nás přišel. Děkujeme. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Zdravím všechny. Omlouvám se za pozdější příchod. Nebyl jsem zrovna poblíž. Moje kancelář je trochu vzdálenější, když došlo k té změně. Nemohl jsem to být dříve. Bohužel jsem nevyslechl předchozí příspěvky, ale jestli jsem dobře pochopil to, co si přejete, pane předsedo, tak eh, byste byl rád, kdybych eh, prezentoval ten náš text, tak jak byl schválen v, če- v květnu v radě. Takže na základě textu, který předložila komise již více před eh, dvěma lety a na základě pozměňovacích návrhů, které eh, připojil Evropský parlament již také před několika měsíci, jsme eh, tedy analyzovali naše stanovisko, což nám opravdu trvalo téměř dva roky. A e, na závěr potom e, jsme dosáhli textu, který je přijatelný pro Evropský parlament. Jaké jsou ty hlavní body, kde došlo ke změnám? Já se pokusím si je tak trochu e, vybavit z hlavy, přímo tady před vámi, pokud to bude možné. Nejprve je to tedy označování a také prohlášení o e, působilosti, e, které jsou povinné. E, takže označování označením CE pro harmonizované výrobky anebo pro ty výrobky, které mají technicky, technicky evropský certifikát či povolení. To si myslím, že bylo v zásadě to, co žádal parlament. Také jsme si uvědomili, že tady existují e, případy, kdy e, musí dojít k určitým výjimkám. V zásadě je to u těch případů, u těch výrobků, e, které jsou zhotoveny na určitou přesnou objednávku pro určitou přesnou, pro určité přes, konkrétní dílo nebo na tom Eh, pracovišti samotném a nebo u výrobků, které jsou potom použity u historických eh, budov, u budov s určitou historickou cenou eh, jednorázově. Takže tady se tedy jedná o výrobky, které jsou zhotovovány případ od případu a tam není možné vlastně, e, aby to všechno e, prošlo stejným řízením jako u těch běžných e, výrobků se všemi těmi zkušebními testy a tak dále. U výrobků, které jsou realizovány, zhotovovány pro určité konkrétní projekty, tak tady existuje taková praxe, že v těchto případech také není zapotřebí označování CE a zahajování po poměrně zatěžujícího řízení, které by bylo velmi nepříjemné, zvlášť pro malé a podniky a pro mikropodniky. Takže v těchto případech jsme vytvořili ty tři výjimky, tak jak o nich hovoří čl- článek 5. Jiné označování e, to je tedy důsledek toho prohlášení Eh, o technické způsobilosti, která eh, je, které je předmětem článku 6. A v tomto eh, bodě také předpokládáme, že tedy alespoň jedna z eh, eh, charakteristických vlastností výrobku eh, musí být deklarována. Tady jsme se pohybovali mezi několika možnými řešeními. Buď v normách by byla povinnost všech těch zásadních nutných charakteristik, ale to zase nám připadalo příliš náročné pro podniky, takže jsme se nakonec přiklonili k možnosti uvést tam alespoň jednu tuto charakteristiku. Dále ve, článku ve článku 3 E, jsme e, zakotvili e, možnost, aby komise přišla s horizontálním závazkem. To znamená, v některých případech dojde k vytvoření takovéhoto horizontálního závazku ze strany komise. Ještě jsem opomněl další věc. Mezi těmi výjimkami, o kterých jsem hovořil, je ještě třeba vnímat dvě věci. Za prvé, ta výjimka je platná pouze tehdy, když tady neexistuje vnitrostátní E, předpis, který přes to všechno, přes ty okolnosti stanovuje povinnost e, označování CE a za druhé e, na je třeba, aby e, osoba odpovědná za bezpečnost práce na tom staveništi byla přítomná při zavádění toho jednorázově vyrobeného e, výrobku e, do, té, do toho projektu, protože tam je to také třeba takto ohlídat. Takže toto jsou ty hlavní věci, kolem kterých byly pravidelné debaty a to celý, celé dva roky. A jaké tady byly další dvě věci, o kterých se převážně diskutovalo? No tak měli jsme tady eh, ty technické, evropské technické, eh, evropská technická povolení, eh, která jsou teď vlastně v trošičku jiném rámci než předtím. Tato povolení v projektu, v návrhu textu nemohou být vydána, pokud eh, prostě neexistují normy, které eh, plně tento výrobek eh, pokrývají. Existují tady třeba normy, které ho pokrývají částečně, tak tady to povolení vydáno být může, ale na základě nejprve evropského dokumentu, hodnotícího dokumentu, který je vlastně prvním povinným dokumentem, který musí být vypracován což tedy přesně e, teď není tím e, případem. V současné době je tomu tak, že máme možnost těch hlavních směrů, takzvaných guidelines, a také můžeme vydávat to evropské povolení bez e, těchto guidelines. A tento postup již do budoucna nebude možný. Takže nejprve tedy bude muset být vypracován ten hodnotící dokument. A postup pro vypracování tohoto dokumentu byl upřesněn ve článcích eh, v hlavní části textu a rovněž se o něm hovoří v přílohách eh, textu. To znamená, že v takhle je rozdělený eh, celý ten postup do hlavního textu a do příloh. Pravděpodobně to ještě bude muset být eh, trochu více upřesněno, eh, jak se budou tedy vytvářet tyto eh, evropské dokumenty a zase k tomu ještě se váš výbor nepochybně také vysloví orgány, které budou tyto e, dokumenty vypracovávat. Samozřejmě budou e, s tím mít určité výlohy, bude to představovat určité náklady, budou to evropské e, hodnotící dokumenty, které budou mít horizontální ráz, nebudou vypracovány k jednomu konkrétnímu typu výrobku, ale budou pokrývat více výrobků. Ale zase postupovat se bude tak, že vlastně ten dokument bude nejprve vypracován k jednomu konkrétnímu příjmu, eh, u které, eh, na který bude podána žádost, ale pak se to bude vztahovat na další v té samé eh, kategorii. Chceme omezit náklady na celý tento postup a proto se snažíme přijít s takovým systémem, který by tak trochu přerozdělil roz, dělil ty náklady a ta vlastně předpokládá financování ze strany komise, která by tedy finančně zajišťovala o toho příslušného příslušného evropského orgánu e, tuto práci. A chci e, říct, že pak je tady další e, věc, tam se přikláníme k některým pozměňovacím návrhům a trochu se odkláníme od původního návrhu komise, který se vztahuje k vydávání toho prohlášení o vlastnostech. Takže tady vlastně e, se hovořilo o vydání tohoto prohlášení elektronickou cestou výhradně. My jsme e, nejprve šli cestou vydání prohlášení klasického v tištěné podobě, takže v tomto směru je tady trošičku odlišný postoj a odlišnost mezi těmito dvěma způsoby. Nechci hovořit o všech Eh, bodech, to bychom tady byli opravdu dlouho, ale ještě jeden velký rozdíl panoval v názoru na, eh, ta, na ty nebezpečné látky. Eh, v radě jsme také velmi obšírně diskutovali o těchto věcech a na jedné straně se tady vydělovaly země, které poměrně výrazně chtěly, aby existovalo prohlášení o nebezpečných látkách. A Eh, chtěli jít vlastně tak zhruba cestou, kterou žádal Evropský parlament, zatímco jiná skupina zemí eh, v radě si přála, aby byla zachována stávající struktura, eh, která je vlastně také uvedena v dalších horizontálních legislativních normách, ať už se jedná o REACH, o směrnici, o klasifikaci a označování. Eh, tak eh, prostě u všech těch textů, které se tak či onak vztahují k bezpečnosti výrobku. Takže rada v tomto směru byla tak trochu rozdělená na ty, kteří byli pro a ty, kteří byli proti. Komise e, měla také poměrně výrazné stanovisko, rozdělené stanovisko, co se týče e, toho návrhu ze strany Evropského parlamentu a nakonec jsme to vyřešili bodem úvodního ustanovení, kde jsou vlastně uvedeny všechny legislativní normy, které se mohou tak či onak vztahovat k tomu prohlášení o nebezpečných látkách. V současné době musím říct, že jsme o tom ještě zase tak obšírně nediskutovali. Stále ještě tedy se držíme stanoviska rady, které spočívá v tom, aby byly ponechány ty nebezpečné látky, které nejsou předmětem povinného seznamu o prohlášení a které nejsou tedy v, té poměrně obsa, v tom obsáhlém výčtu, tak jak je uveden v pozměňovacím návrhu parlamentu. To, co bylo uvedeno v tom pozměňovacím návrhu, by prakticky znamenalo, že by výrobci museli eh, vlastně analyzovat stovky, ba dokonce tisíce těchto látek ve svých výrobcích a byli by tedy povinni takto eh, činit. A eh, je tady směrnice REACH, která vlastně v tomto směru upravuje věci a ten návrh by znamenal obrovskou zátěž pro malé podniky a především pro ty nejmenší firmy a nepochybně by to ty podniky neutáhly dosáhli a obáváme se, že kdyby takovéto prohlášení bylo skutečně povinné, takže by to vedlo ke katastrofě u těch malých a středních podniků a u těch nejmenších podniků. Tak jsme se rozhodli pro takovéto odlehčenější znění návrhu v této věci a tak eh, tedy eh, ty věci vypadají teď. Myslím, že jsem se zmínil v podstatě o všech těch hlavních bodech. A musím říct, že eh, tady jsou samozřejmě ještě další věci, Eh, na které bych mohl upozornit, ale obávám se, že bychom se dostali do velkých podrobností. Dovolte nicméně ještě jednu poznámku k tomu zjednodušenému postupu. Eh, my jsme eh, přišli s takovým návrhem, a asi to je i důležité zajímavé pro parlament, ohledně jednodušeného řízení, které by bylo platné pro, buď pro všechny podniky, anebo pro ty mikropodniky e, o deseti zaměstnancích a e, jednoho milionu obratu. Takže tomuto účelu vznikly e, tři články 36, 37, 38 v novém znění a vytvořili jsme takový systém, specifický systém pro ty mikropodniky, e, kde existuje možnost v podstatě využít jakékoliv metody, aby se nahradilo to, co je předpokládané v normách, ale za podmínky, že bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti výrobku. E, takže jinými slovy, e, to, e, co je předvídáno v normách, nemůže být nahrazováno naprosto čímkoliv, musí to být srovnatelné. A to eh, tedy je stanoveno ve článku 37 a také v jedné definici ve článku 2, kde hovoříme tedy o tomto prohlášení o e, technických e, vlastnostech či způsobilosti. A pak je tady jedna taková trochu nejasná věc, e, co se týče těch termínů užívaných v článcích 36, 37 a 38 na jedné straně a tím, co je uváděné v definici protože my jsme vlastně hovořili o e, tom, co, je na začát, co bylo uváděno na začátku a převzali jsme to v těch e, pozměněných třech článcích a ve článku dvě vlastně ta definice není, není e, přesně slučitelná s tím, co je ve článcích 36, 37, 38. To je taková drobná věc, která je ještě Eh, kde je asi ještě nutnost to eh, vyčistit, eh, dokončit, redakč, upravit to znění tak, aby to bylo úplně jednoznačné do budoucna. A ještě jedna věc, která se týká označování CE. A to vlastně se také vztahuje k těm kontaktním E, místům. Vy asi na mě, e, pane předsedo, děláte znamení pro to, abych to již dokončil. Ano, chápu, tak už jenom stručně. E, to je vlastně něco, co vyplývá z horizontální legislativy, co se týče vzájemného uznávání v nařízení o vzájemném uznávání, ale tady se to extrapoluje eh, vlastně eh, k tomu systému vzájemného harmonizovaného eh, uznávání a označování. Takže my to budeme muset asi lehce modifikovat vzhledem k nařízení 764, protože to hlavní jsme tam ponechali a vlastně zde také přichází Evropský parlament s pozměňovacím návrhem k našemu textu, a v tomto pozměňovacím návrhu jde o naprostou nezávislost e, toho kontaktního místa vůči těm orgánům, které zajišťují e, označování CE. Já si nemyslím, že by to bylo něco nenormálního, to určitě ne, nicméně musíme se hodně soustředit na ten cíl, o který jde. A cíl, o který tady jde, je zajistit určitou míru konkurenceschopnosti která by byla naprosto čestná eh, mezi těmi jednotlivými eh, orgány, které poskytují označování CE. Takže tady možná ještě budeme muset věci trošičku prodiskutovat, abychom našli takové znění, které by zajistilo tuto spravedlivou konkurenci a zároveň, aby tady také existovala eh, možnost, aby členské státy tedy využívaly takzvaných notified body, Police anebo eh, orgánu TAB, jak se říká anglicky. A jak jsem řekl, tady ještě budeme muset najít eh, takové eh, formulace, aby to bylo zohledněno, aby bylo zohledněno to, oč jde parlamentu, to znamená nezávislost a zároveň to, oč jde některým členským státům, eh, využívání těch orgánů, které jsou certifikovány, které prostě eh, znají eh, všechny ty finesy kolem označování a myslím si, pane předsedo, že jsem snad opravdu řekl vše o těch nejdůležitějších věcech, i když mi tady naznačují kolegové, že bych toho mohl ještě říct víc. Každopádně jsem připraven na odpo- odpovědět na vaše dotazy a doufám, že ta informace byla vyčerpávající. Uh, well, thank you, uh, thank you. Děkuji. Předložil jste nám opravdu e, zcela názor. Já děkuji za to úsilí e, belgického předsednictví a e, je velice povzbudivé slyšet tedy, do jaké míry se pracovní skupina aktivně zapojila do té práce. Náš výbor se nepodílí přímo na té vaší práci. Je velice pěkné mít to okno otevřené a s velikým zájmem sledujeme a i další sledují Eh, na internetu, myslím, že jistě zástupci stavebního průmyslu, to, co jste nám řekl. Takže za to vám děkuji. Přikládám obrovský význam eh, této informaci a otázky, které se týkají těch kontaktních bodů, které se také týkají služeb a zboží, to je velice důležité. Eh, mnohé malé střední podniky se zabývají výrobou stavebních produktů a myslím, že eh, členské státy budou muset eh, vynaložit určité zdroje na financování eh, těchto kontaktních míst. Paní Styler, budete chtít nějakým způsobem komentovat slova rady? Jenom chci zopakovat, že to bylo velice užitečné, že jsme dali tedy panu kolegovi čas, aby prohovořil jsem velice ráda, že mohl přijít, změnil se, pořad jednání, takže se omlouvám, že jsme na vás takto čekali a čekám se také, těším se také na další práci s dalšími stínovými zpravili a s vámi. A v listopadu to bude hotovo. Děkuji. A děkuji jak komisi, tak radě, že sem přišli. Tolik tady k tomuto bodu a nyní eh, se budeme eh, věnovat prezentaci o právech spotřebitele výbor pod vedením zpravodaje Andrase Švába eh, požádal o přípravu dvou zpráv, které by nám pomohly zvážit tento návrh a měli byste tyto zprávy mít před sebou, to jsou k dispozici. A máme tedy některé otázky týkající se definic a za druhé otázky týkající se kapitoly 5 E, zvláště e, co se týče obecných důsledků harmonizace. Otázky odpovědnosti. Myslím, že tady máme profesor e, Hans Shilton Nilka. Nevím, jestli jsem vyslovil vaše jméno správně. Aktivně podporujete náš výbor a tento profesor zodpovídá za tu první část, definici, a potom profesor Niels Jensen, kterého také vítám Eh, je autorem té druhé zprávy. Takže eh, v maximálně deseti minutách prosím, abyste nás informovali o hlavních bodech vaší zprávy a potom dám slovo zpravodaji panu Švábovi a potom tady máme stínové zpravodaje, paní Šaldemoze, paní Gebhardt, pan Rochefort, ten tady myslím není, eh, paní Ternan, ta tady také není a paní Salvini takže stínových zpravodajů tady není mnoho, ale snad ještě dorazí, ale přesto se velice těšíme na vaše prezentace. Na tuto debatu máme asi hodinu, jestli se nám to podaří zvládnout. Takže doufám, že 10 minut pro pana profesora Šulte Nelke. Takže máte 10 minut a uvidíme, jak se vám to podaří. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo, zvláště za laskavé uvítání, dámy a pánové. Já jsem byl požádán, abych hovořil k otázce dopadu plně harmonizovaných definicí eh, ve směrnici o spotřebitelských právech, zvláště na vnitřním trhu. Já jsem velice vděčen za to, že mohu zodpovědět na tuto otázku. A moje první jasná odpověď je, odpověď je jasná. Nic takového jako plně harmonizované definice neexistuje. A to z následujícího důvodu. Ten pojem plná harmonizace se týká úrovně ochrany ve směrnicích. Stojí jakou míru volnosti mají členské státy k tomu, aby se sami mohli určit úroveň ochrany. A směrnice jako taková nikdy neupravuje úroveň ochrany, pouze pravidla. Směrnice jsou naprosto neutrální, co se týče této informace. Já se domnívám, že za touto otázkou, která ale není eh, hloupá, je vlastně otázka, jestli v té směrnici eh, o plné harmonizaci může zákonodárce EU přinutit eh, členské státy, aby eh, přijali definice v plném znění, a to jak jejich definice, tak jejich interpretaci, aby je tedy předali doslova do svých vnitrostátních pravidel. Další slide. Takže otázka stojí tak, jestli taková směrnice o plné harmonizaci zaváže členské státy k tomu, aby definice převzaly doslova. A odpověď zase je ne. Ale v některých případech mohou mít členské státy silné důvody přizpůsobit, i když této, přizpůsobit své definice, i když nemusí být doslova stejné, definicím eh, v této směrnici a mohou někdy jít až nad rámec těchto definic. A ta otázka, jestli tedy ty definice v té směrnici o plné harmonizaci budou mít takový dopad na vnitrostátní úpravu v členských státech, na tu otázku nelze obecně odpovědět, protože to závisí na každé jednotlivé definici. Nejprve musím vysvětlit, proč i tedy v takové směrnici o plné harmonizaci ty takové definice nezavazují členské státy k tomu, aby převzaly definice doslova. Odpověď je zřejmá. Je to v článku 288 odstavec 3 smlouvy o fungování Evropské unie, která prostě říká, že směrnice je závazná co do výsledku, co do kýženého výsledku Eh, ale eh, vnitrostátní úřady si mohou rozhodnout, eh, jakou formu nebo metody použijí k dosažení tohoto výsledku. To znamená, že členské státy mají možnost si sami nalézt způsob, jak tedy se dopracovat cíle té směrnice bez toho, aby použili definice doslova neboli je irrelevantní pro úroveň ochrany spotřebitele, jestli se je spotřebitel eh, v té vnitrostátní právní úpravě nazýván spotřebitelem anebo třeba kupujícím. To je jistě každému jasné. Členské státy tedy v zásadě mají volnost, nemusí vytvářet definici pojmu, který je ve směrnici třeba vůbec ku příkladu, mohou použít jenom pojem kontrakt bez toho, aby jej definovali, i když převážné většině vnitrostátní úpravy se ten pojem definuje. A nebo můžou použít jiné metody definic. Já nebudu vysvětlovat fungování definic, ale mohou použít i jiné metody. Členské státy v zásadě mohou využít prostě jiné uh, jiná slova, jiné fráze, které bude potřeba definovat. Třeba pojem spotřebitel mohou nahradit jiným pojmem a mohou také použít definici nebo mohou si zvolit definici ze směrnice, ale mohou jí propůjčit jiný smysl. Ku příkladu členské státy by mohly do toho pojmu spotřebitele třeba zařadit i právnickou osobu. Ale Směrnice o plné eh, harmonizaci a v ní obsažené definice budou přesto mít dopad na vnitrostátní právní úpravu. Jak již bylo řečeno, tento dopad závisí na té specifické definici. Lze rozlišovat mezi třemi různými kategoriemi definicí v tomto návrhu a obecně v každém návrhu. Ta první kategorie to jsou definice, které jsou relevantní pro působnost. To znamená definice, které jsou obsaženy v pravidlech určujících působnost e, směrnice. Ku příkladu pojem spotřebitel. Samozřejmě směrnice o právech spotřebitele se týkají pouze e, věcí spotřebitelů. Pouze taková definice nebo takové definice umožní členskému státu ku příkladu rozšířit tu definici, protože mimo působnost té směrnice má členský stát plnou volnost plně harmonizovat svou vnitřní, eh, svou vnitřní právní úpravu protože eh, veně působnosti té směrnice si může členský stát dělat, co chce, samozřejmě, když to bude v souladu s zakladací smlouvou. Neboli členské státy mají volnost chránit i nespotřebitele. Ku příkladu zase to mohou být právnické osoby, třeba malé a malá združení, jako kdyby byly spotřebiteli a dokonce je mohou spotřebiteli i nazývat. A nebo opačně, Eh, to bude ta otázka poněkud záludnější. Když půjde zase o směrnici o plné harmonizace, by, tak by členské státy v zásadě neměly používat užší definici spotřebitele. To v zásadě platí, ovšem ne bez výjimek. Pakliže se členskému státu podaří zajistit eh, dostatečnou úroveň ochrany i za použití užší definice, může to členský stát učinit. Ku příkladu použitím eh, tedy eh, definice, že kočky budeme považovat za psy. Třeba co se týče kontraktu, většina většina členských států používá různé, eh, různá pojetí eh, smlouvy o službách a ku příkladu směrně, třeba může si určit, že tedy prostě ustanovení o eh, smlouvě o poskytnutí zboží budou podléhat ustanovení o smlouvě o, o službách. A ta druhá kategorie definic se týká eh, definic, které jsou relevantní pro úroveň ochrany. Tady se jedná tedy o pravidla, která určují úroveň ochrany a tady je zcela zřejmé, že tady členské státy mají menší prostor pro úvahu, ku příkladu třeba pojem uh, uh, nějakého uh, trvanlivého média. Uh, členské státy nejsou nuceny používat pojem trvanlivé médium. Mohou si zvolit nějaký jiný pojem, ale pakliže tento pojem použijí, potom by bylo těžké mu podsunout jiný obsah, protože trvanlivé médium naprosto přesně určuje, co je potřeba v rámci toho trvanlivého média pro um, spotřebitele udělat. A ta třetí kategorie definice, těch uh, jsem, ty jsem nazval definice relevantní pro standardní eh, formát nebo formulář. Ty jsou nejatraktivnější, pakliže cílem směrnice bude také přinutit členské státy a nebo je vést k použití jednotnějšího, jednotnějšího jazyka. To znamená um, používat definice, které jsou uvedeny v příloze um, té směrnice tady by eh, evropský zákonodárce mohl se pokusit přinutit členské státy použít přesně tedy stejné definice, jaké jsou, eh, jaké jsou eh, obsaženy ve směrnici. To znamená, že skutečně budou použity doslova a co se týče formy, tady jsou členské státy vázány a může to mít i nepřímý účinek, protože pakliže členské státy budou nuceny použít stejnou formu a stejné znění, tak může vzniknout eh, praktická potřeba občas eh, přizpůsobit své ostatní definice, aby se nedostali do rozporu se zákonem. Ku příkladu, když chtějí použít tedy eh, pojem spotřebitel, tedy v definici, tedy která se týká té standardní formy, tak by, eh, jak si v případě, že ji předtím nadefinoval ten členský stát, jinak měl by veliký problém. Já mám řadu jiných zajímavých příkladů, ale 10 eh, minut rychle uplyne, takže tento další slide skočím a eh, chci říci, že tedy ty plně harmonizované definice budou mít značně omezený vliv na vnitrostátní právní úpravu členských států a tak i na vnitřní trh. A ten nejvíce tedy sjednocující účinek eh, budou mít ty definice, eh, které standardizují tu formu. Myslím, že by bylo dobré, kdyby um, Evropská unie ve své legislativě naprosto jasně naznačovala, že chce vytvořit něco jednotného. Myslím, že by byl v tomto případě eh, vhodné nazývat eh, nazývat tyto standardy eh, standardy EU. Třeba ku příkladu Eh, evropský vzor formuláře pro odstoupení o smlouvy. A když eh, tady eh, spotřebitel odstoupí od smlouvy, tak uvidí, že to udělal v souladu s evropským právem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám srdečně za velice jasné expoze. Myslím, že to bylo velice logické, velice jasné. Na to později navážeme k tomu vašemu poslednímu Eh, bodu se tento výbor již řídí svou eh, touto radou, eh, a to ve směrnici o timesharingu, kde jsme navrhli celou řadu vzorových formulářů, které posléze i rada některé z nich přijala. A třeba i spotřebitelských úvěrů, takže to jsou otázky, které jistě budeme zkoumat dále v kontextu s tímto návrhem o právech spotřebitelů. My eh, později tedy eh, vyzveme k debatě na téma obou těchto přednášek a já teď dám slovo profesoru Jansenovi, který bude hovořit na téma druhé zprávy, která se týká smluvních podmínek. A Zase se to týká harmonizace, je to společné téma pro obě prezentace. Eh, takže zase i vy budete mít 10 minut, já vám dám slovo. Mr. Chairman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Při prezentaci tohoto dokumentu budu stručný, představím několik modelů, jakým způsobem bychom mohli harmonizovat eh, tuto oblast v Evropě a poté ještě jeden, jedna záležitost. Každý tento model bude představit jeden slide. Mm, Dovolte, podívali bychom se na to společně nejdříve. Já jsem doufal, že to budu moci kontrolovat sám, ale není to možné. Čili pokud jde o tu plnou harmonizaci, rozsáhlou plnou harmonizaci, to byl v podstatě ten cíl. To by ovšem znamenalo, že by mohli obchodníci využívat uniformní standardizované termíny v celé Evropě. Já osobně jsem na tom pracoval, já jsem vydal článek který pokrývá tuto oblast. To znamená, jakým způsobem bychom to opravdu mohli provést tímto způsobem, tak aby obchodníci opravdu mohli využít uniformované, standardní všechny tyto podmínky celé Evropě. Problém ovšem je ten, nebo důvod, proč jsme to chtěli dosáhnout, je nejenom, že by to bylo dobré pro obchodníci, obchodníky, ale to znamená, že by to bylo vlastně takové uniformní smluvní právo v celé Evropě. To znamená, že bychom zde nemohli mít ty standardní podmínky, pokud bychom neměli mm, obecně řečeno podobné podmínky v rámci tohoto smluvního práva. To znamená, že pokud bych chtěl uplatnit toto jednotné smluvní právo ve všech členských státech, tak by se snažil na základě teda stejných uniformních podmínek to udělat. Ovšem problém je ten, že tyto harmonizované podmínky v Evropě, to by mělo obrovský dopad na na eh, hmotné právo smluvní v členských státech. A z tohoto důvodu by to vyžadovalo obrovské změny, to znamená k těm stávajícím, stávající kapitole 5 protože zde máme například pravidla, která se dotýkají určitých um, kontraktů, které využívají nepřiměřené podmínky a tak dále. To v podstatě představuje pouze malou, malou součást takových kontraktů, kterým se, zabývá soud, kterým se zabývají soudy. Protože v průběhu staletí členské státy využívaly různá pravidla, které mohou využívat právě v takových um, případech těchto kontraktů, nepřiměřených kontraktů, předtím, než byla uplatněna směrnice z roku 93 a předtím, než no členské státy přišly s konkrétními nástroji. Ovšem, tento konkrétní nástroj v současné době představuje pouze jeden prostředek, jeden prostředek, jaký způsobem kontrolovat právě takové kontrakty, které využívají nepřiměřené podmínky. To znamená, že veliká část smluvního práva členských států by musela být nahrazena evropským právem v těch oblastech, které se dotýkají standardních podmínek. A to samozřejmě by znamenalo to, že Evropský soudní dvůr by musel vytvořit právě takové smluvní, evropské smluvní právo. Protože ve většině případů, kdy se dostávají tyto případy před soud, tak jsou to mm, standardní podmínky, protože ve většině případů stávající kontrakty nebo smlouvy jsou standardního charakteru. To znamená, že Evropský soudní dvůr by v podstatě musel mít poslední slovo ve většině případů, pokud jde o evropské smluvní právo. A to samozřejmě nemůžeme provést ve stávající formě Evropského soudního dvora, čili muselo by to nebo vyvolalo by to institucionální změny a já skutečně si nemyslím, že je to na pořadu dne. Proto jsme řekli my, jakožto akademici, že nejsme schopni doporučit tento model. Takový příklad toho, o čemu jsem se zmínil, to bylo spíše míněno abstraktně. To znamená například ten systém kontroly takových kontraktů. Například u nás v německém konzervativním systému máme specifická pravidla, která mm, mohou řídit určité neférové, nespravedlivé podmínky v oblasti spotřeby, spotřebních úvěrů. Například by tam byl kontrast bodu Morris v případě, že by došlo k nějakým excesivním úrokům, to znamená, že by takový kontrakt byl neplatný. To znamená, my zde hovoříme právě o těchto pravidlech, které se dotýkají kapitoly číslo 5. V jiných zemích ovšem ale nemáte taková, nebo nemají taková konkrétní pravidla, která se dotýkají těchto kontraktů, protože právní systém těchto zemí, mm, tam například Um, my máme obecná pravidla, která kontrolují ceny, ovšem v Německu to máme jinak. A já se domnívám, že každý systém má nějakou možnost takové kontroly cen, například u kontraktů, které se dotýkají um, spotřebních úvěrů. Pokud teda taková pravidla nebudou zahrnuta do kapitoly 5, tak nebudete schopni uh, harmonizovat, úplně harmonizovat tento, tyto typy smluv. Pokud jde o formální plnou harmonizaci, opravdu velice stručně, protože pan profesor Schodenerker už se o tom zmínil, to znamená vynucovat nebo vymáhat podobnou terminologii mezi člen, v rámci členských států. To znamená, že by museli využívat, um, řekněme, um, zásadní nevěrovnanosti nebo nesprávnost, nesprávné body a tak dále. Čili pokud by tyto termíny byly interpretovány různým způsobem, znamenalo by to, že by ta minimální harmonizace, že by to nemělo na ní žádný dopad. Ovšem tento model by pravděpodobně nefungoval. Vedlo by to k různým kontradikcím, právním problémům, dokonce možná i určité právní katastrofě, pokud by č- eh, soudy v celé Evropě začaly využívat tento koncept pro různé rozsudky, různé typy, to znamená, že právníci by nebyli schopni pochopit různé právní systémy. Nikdo by vlastně nevěděl, co to znamená ta úplná, plná harmonizace, za to znamená plně harmonizované výsledky nebo plně harmonizovanou terminologii, která je používána v těchto případech. To znamená, že by zde hrozilo jako šlo následek nerovné zacházení s občany. Proto ani tento způsob nedoporučujeme. To znamená, že nemůžeme dosáhnout plně harmonizovaného seznamu, to znamená těch um, ustanovení, která by nemohla být využívána ani, a dokonce ani plně harmonizované obecné doložky, protože Samozřejmě, že soudy by poté měly vždycky své vlastní seznamy konkrétních kontraktů, to znamená národní soudy by měly jiné seznamy než Evropský soudní dvůr a to by nebylo spravedlivé. A dále je to cílená plná harmonizace, to je třetí model, to znamená plná harmonizace, která by byla omezená na některé aspekty kapitoly 5, to znamená ne ty, které se dotýkají těch toho testu přiměřenosti, to znamená test transparentnosti, interpretace, vynucování, uplatňování. Já si myslím, že z technického hlediska by to asi bylo možné, ovšem ten dopad v reálu by asi nebyl um, příliš jasný, nepomohlo by to ani spotřebitelům, ani obchodníkům při využívání výhod vnitřního trhu, nevěděli bychom, zda ten kontrakt skutečně přiměřený, nepřiměřený a přiměřené podmínky, čili nebylo by to harmonizováno, to znamená, nevyužívali by se eh, standardní eh, formuláře, termíny, spotřebitelé by nebyli schopni spoléhat se na stejné standardy v rámci celé Evropské unie. Čili já si myslím, že taková Eh, plná harmonizace by vedla k, k přílišné složitosti, komplikovanosti, protože si myslím, že bylo jas, nebylo by jasné, zda na základě toho testu přiměřenosti podmínek, zda je to proveditelné nebo neproveditelné. To znamená, že i když z technického hlediska se nám zdá, že by to bylo proveditelné, nejsme ochotní to doporučit, protože v podstatě by to spíše stálo něco, nic by nám to nepřineslo. A obecně, pokud jde o tuto cílenou plnou harmonizaci, máme pocit, že by možná bylo lepší to aplikovat v rámci možnosti práva odstoupení od smlouvy. Tam si myslím, že je dobrá plná harmonizace, tam by to fungovalo. Pokud to ovšem aplikujeme na jeden koncept pravidel, tak to nefunguje, nepřineslo by to žádný užitek. Naopak by to vedlo k mnoha právním problémům a všechny právní problémy znamenají náklady pro spotřebitele nebo pro poté strany v rámci právního sporu, protože by tam ne, nepanovala právní jistota. Čili co doporučujeme? Doporučujeme minimální harmonizaci, poprosil i na ten další slide. To je čtvrtý model, to znamená cílená plná harmonizace zaměřená na ostatní kapitoly. V praxi by to znamenalo to, že spotřebitelé by se opravdu mohli, mohli spoléhat na, na spravedlivé mm, podmínky jednotlivých kontraktů. To znamená to, že obchodníci by potřebovali jiný systém standardních mm, podmínek, ovšem jiný, jiné právní systémy, ovšem my se domníváme, že by bylo možné toho dosáhnout a pokud bychom měli takový standard nebo takovou mm, soubor standardů pro celou Evropu, tak jsme to museli přeložit. Samozřejmě, že správního lístka by se to muselo všechno ověřit, čili i pokud bychom dosáhli plné, plné harmonizace, tak samozřejmě, že bychom neodstranili mm, právní poradce a odborníky v této oblasti, to je jasné. A nyní, když se podíváme, to je ta poslední záležitost, to znamená ochrana, podniky a ostatní nespotřebitele. Samozřejmě, že eh, nemůžeme zabránit tomu, aby se rozšířila tato ochrana, protože Evropská unie nemá právní kompetence eh, přijímat legislativu nad rámec obran, o, o oblasti ochrany spotřebitele. Já si myslím, že pokud je o článek 3, 1 tohoto návrhu, že nebyl pochopen, proto si myslíme, že článek 4 nebo úvodní ustanovení by ještě měla být objasněna. To si myslím, že by pomohlo celé věci. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme za tuto opravdu velice jasnou prezentaci, kopie materiálu máme k dispozici, kdokoliv by měl zájem se podívat na tuto vaši prezentaci, tak samozřejmě může. Já myslím, že je to užitečné, protože nás to může trošku posunout tím směrem v rámci práce, které, které se věnuje pan Šváb. Ohledně této směrnice víme, že asi nedojde k maximální harmonizaci nebo směrnice, která by pokryla maximální harmonizaci, ale řekněme alespoň zacílená harmonizace, to je politicky velice důležité budou to takové jasné důležité směry pro nás. Nyní bych prosil našeho zpravodaje, pana Švába, aby zahájil diskuzi k tomuto tématu. Předpokládám, že zpravodajové se budou chtít zapojit, kdokoliv jiný by chtěl vystoupit. Zatím máme čas, můžeme se tomu věnovat. Poté bych poprosil oba naše odborníky pozvané, aby se k tomu vyjádřili, nebo i k těm ostatním prezentacím budou-li mít chuť. Takže, pane Švábe, děkuji za slovo. Pane předsedo, děkuji a rád bych poděkoval oběma našim hostům za nesmírně zajímavý a mm, vědecky mm, podnětnou eh, podnětný příspěvek do diskuse. Já možná takový historický pohled. Eh, pan profesor Jansen si myslím, že se velice zajímavým způsobem podíval na kapitolu 5, to znamená, čeho můžeme a co nemůžeme dosáhnout prostřednictvím této plné harmonizace. Samozřejmě, že všechny vaše názory, připomínky, všechny tyto mm, oblasti, o kterých hovoříme, pokud jde o implementaci této evropské směrnice. Mm, nevím, zda všechny tyto názory bychom mohli přijmout. Nevím, zda jste identifikoval všechny problémy, když hovoříme o ex post hodnocení. Proto je mi jasné, že já eh, vám nestačím vědecky eh, ani popaty, ale rád bych eh, to viděl z praxe trochu optimističtěji než vy. Vy jste řekli, že sjednocení pravidel smlouvy bude vlastně nejlepší způsob, jak zavést jednotné evropské smluvní právo. A tak by to bylo i v rámci přibližování těch vnitrostátních právních úprav 27 členských států a ne tedy tvorbou nějakého ještě dalšího systému, protože myslíme, že Evropa pomocí integrace má mnohem více výhod než eh, Evropa států na mezivládní úrovni. Ale také jste správně eh, naznačili, že, ten, že tato cesta bude mnohem bolestivější a těžší. Eh, vy jste řekli, že kapitola 2 a 3 bude fungovat dobře jako kapitola plně, plně harmonizovaná a s tím souhlasím a také v kapitole 4 tam ta harmonizace bude mnohem obtížnější, ale ne jenom z důvodu transparentnosti pro podniky, ale eh, také, abychom usnadnili eh, to přibližování práva, se chceme vydat touto cestou a vy jste samozřejmě nám velice dobře vysvětlili výhody a nevýhody té plné harmonizace a také uvádíte, že vlastně to obě, vlastně obě dvě ty cesty uh, nedoporučujete. Kdybych se vás zeptal, kterou z těch cest byste uh, zvolili, tak to by mě zajímalo, na co byste, jak byste odpověděli. A za třetí jsem vděčen, že jste také eh, se věnovali tématu ochrany spotřebitele. Je Eh, jasné, že členské státy mohou mít nad rámec té navrhované ochrany, to jste také uvedli a myslím, že cíl té studie vlastně je plně eh, dosažen, co se týče kapitoly 1, to znamená eh, to sjednocení těch definic nebrání členským státům jít ještě nad rámec té navržené úpravy EU a poskytnout ještě větší ochranu. To totiž eh, mnohé členské státy velmi trápilo, protože měli pocit, že ta jejich úprava by byla z hlediska společenství příliš vlastně omezena. A vy jste ale ve, ve, studii naprosto jasně ukázali, že tak tomu nebude. A bylo řečeno, že i když bychom sjednotili ty definice v kapitola 1, tak by to byly jenom eh, vlastně ten nejmenší společný základ, nejmenší společný jmenovatel, protože členské státy mohou jít nad jejich rámec. Proč tedy vlastně, eh, když se vám zdá, že to bude mít tak vlastně malý eh, malý, vlastně eh, postih nebo malý, malý dopad. Eh, zase říkáte, že když se bude vlastně na jiných místech, když se budou členské státy těchto jednotných definic eh, dovolávat, proč myslíte, že ta zákonodárná koherentnost, co se týče to, té ochrany spotřebitele, že vlastně nebude, nebude vlastně poškozena. To tedy tolik moje otázky. Děkuji. Uh, Děkujeme, pane Švábe. A paní Stínová zpravodajka? Ano, děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu hovořit svým jazykem, takže počkám, až se lidi nasadí sluchátka. Děkuji za obě velice zajímavé prezentace. Jsem nesmírně potěšená závěry, které jste prezentovali, protože vy jste odborníci, mnoho z těchto problémů, na které jsme poukázali, vidíte ze svého pohledu, to znamená, pokud jde o ten proces harmonizace, plné harmonizace, definice a tak dále. Čili opravdu jsem velice ráda, že i odborníci podpořili mnoho z našich názorů, mnoho z našich pohledů, které máme na tuto oblast. Eh, dovolte několik otázek i k tomu, co řekl pan Šváb. To znamená, jaká jsou vaše doporučení, na to bychom se rovněž rádi podívali. Ovšem, hovoříme-li o definicích, tak se chci zeptat, zda jsem to pochopila správně. Já myslím, že to bylo řečeno správně, ovšem nevím, zda jsem to pochopila. Tvrdíte, že i přesto, že chceme dosáhnout plné harmonizace v oblasti definic, i přesto jsme neměli harmonizovaný výklad těchto definic v jednotlivých členských státech. Čili to znamená, že by vlastně stejně eh, to záleželo na jednotlivých členských státech, na jejich právních systémech, na jejich interpretaci či tím, jak budou vykládat tyto definice, samozřejmě za podpory Evropského soudního dvora. Všem ráda bych si to ještě objasnila, zase jsem to pochopila správně. Čili pokud eh, nebudeme využívat ten model evropský, pokud jde o odstoupení od smlouvy. Ráda bych se zeptala, jaká jsou vaše doporučení. A ještě jednou vám ráda děkuji a těším se i na podrobnější informace v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme naši stínové zpravodajce a rád bych se zeptal, zda ještě by chtěli položit otázky další kolegové. Pan Schmidt. Thank you very much, Mr. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já nejsem stínovým zpravodajem, já jsem byl stínovým zpravodajem konu. Myslím si, že to bylo nesmírně zajímavé, ovšem pokud jde o spotřebitelské informace, já jsem byl vždycky pro plnou harmonizaci osobně si myslím, že pokud chceme, aby interní trh fungoval, to je jediný, jediná cesta vpřed. Čili otázka zní, o co přicházíme, když budeme argumentovat tím vaším způsobem. Přece zde musí být nějaká cena za to, nebo řekněme nějaký nebo v podstatě nějaká propast, pokud jde o fungování vnitřního trhu tímto způsobem. Proto bych se tomu rád věnoval trochu. Vy nám se doporučujete, abychom nešli moc rychle, nepostupovali, protože ty problémy jsou obrovské, abychom byli postupovali obezřetně a já si myslím, že to jsme dělali posledních 10 až 15 let, čili proto skutečně velice pod, pečlivě si vyslechnu vaše odpovědi. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě někdo? Já. Možná jedna otázka za mě. Především panu Jansenovi, ale možná mm, na oba naše hosty. Zmínil jste se o některých problémech, těch uniformních, standardních termínů, podmínek. Vy jste tvrdili, že bychom mohli mít nějaký společný Eh, referenční rámec, kterým bychom to mohli vyřešit. Víme, že se na tom pracuje, vy jste už se o tom zmínil, že tam probíhají práce v tomto ohledu. My jsme měli zprávu k dispozici z výboru pro právní záležitosti, jejich pozměňovací návrhy, jak si očekávají, že takový rámec by byl k dispozici. To znamená, že by to byl takový základní prvek eh, při eh, v tomto směru, proto bych se rád zeptal na váš názor, protože je to, hm, jste to zaznělo implicitně podstatě to podpořilo, jak si to vaše doporučení implicitně, že to by asi bylo takové vhodné řešení. My jsme o tom zatím ještě nehovořili a část problému celého toho návrhu je, že na něm sice pracujeme, ovšem zatím nemáme k dispozici informace o návrzích, které by na to navazovaly. Právě proto je zde takový nedostatek určitého strategického směřování v rámci tohoto konkrétního návrhu. Čili to byly ještě připomínky a možná ještě paní Styler, ještě jedna kolegyně by se ráda vyjádřila. Rovněž pan Gost Petrov za komisi je rovněž mezi námi. Nevím, pane kolego, zda byste se rovněž chtěl vyjádřit k tomu, o čem se zmínili naše hosté, čili nejprve kolegyně a poté se obrátím na vás. Děkuji, pane předsedo, a chci také poděkovat eh, oběma řečníkům za prezentace. Chtěla bych připojit také své připomínky a musím říct, že souhlasím s tím, co tady e, zaznělo ohledně jasnosti a harmonizace. Jedna věc, která zazněla v minulém týdnu, e, a já se teď na to chci zeptat, domníváte se, že v současné době je dost prostředků, dost možností, aby spotřebitelé implementovali ta pravidla, ty eh, eh, určité eh, uplatňovali své, svá práva, protože je tady také otázka snižování rozpočtu a tak dále a spotřebitelské organizace na to začínají opozorňovat, že tady vlastně by mohlo vzniknout něco jako určité nebezpečí, určitá hrozba. A je přece zapotřebí, aby spotřebitelé měli jasná, transparentní pravidla. A není tady určité nebezpečí, pan Schmidt hovoří o plné eh, harmonizaci, o tom, zda je na to svět připraven. Eh, u mě doma se vlastně teď ale čelí eh, tomu, že se ta práva omezují. A teď je tady otázka toho, zdali kompromis by neměl být sám o sobě dosti jednoznačný, dost bílý. Kdybyste měli prostřed sebou bílý papír, tak co byste, co byste udělali? No, to by asi eh, mohlo trvat celé odpoledne, než bychom ho zaplnili, ale teď na nás eh, září slunce, takže teď jsem opravdu, teď na mě spočívají světla reflektorů, dá by se to tak říct, je obtížné vás všechny odsud eh, vidět. Pane Peči, chtěl byste k tomu také něco doplnit? A potom by e, páni profesoři mohli reagovat na to, co tady zaznělo z pléna. Děkuji, pane předsedo. Ano, velmi stručně chci se soustředit na ty e, spravedlivé smluvní podmínky, protože to, co tady zaznělo, hodně odpovídá tomu, jak my vnímáme e, důsledky definice. Nespravedlivé smluvní podmínky, tak tady je třeba věci specifikovat. Určitý úmysl, eh, co se týče té harmonizace, kterou eh, chceme dosáhnout. Náš úmysl je tak trošičku mezi těmi eh, určitými poli, jak to také zmínil profesor na jedné straně e, slabší, e, nižší úroveň harmonizace a cílená harmonizace. Naším úmyslem nebylo harmonizovat e, ty vnitrostátní, to vnitrostátní smluvní právo, které se vztahuje, dejme tomu, k ustanovením o zárukách a pojištění a tak dále. Nám šlo o takový, eh, takové právo, které se vztahuje k specifickým smluvním podmínkám. To chci zdůraznit za prvé. Za druhé, eh, zcela jasně nám nešlo o to, abychom dosáhli takové situace, kdyby všechny podmínky byly nahlíženy stejným způsobem po celé Evropě. A ono to pravděpodobně ani není možné něčeho takového dosáhnout. I když prostě eh, harmonizujete eh, ten test o nespravedlivých eh, nerovných podmínkách prostřednictvím nějakého nařízení, protože ty podmínky nutně musí být vykládány odlišným způsobem v jednotlivých členských státech na základě zvyklostí, na základě obchodní praxe. Je tady určitá třeba tendence u těch nájemních smluv aby vlastně ten nájemník eh, věci řešil, eh, pokrýval finančně za tím, co třeba v Německu je to majitel. Eh, takže to jsou věci, které my nemůžeme tím naším návrhem měnit. A co tedy vlastně teda splňuje ta plná harmonizace, pokud vlastně není naším úmyslem dovedená do 100%? Tady je důležité pochopit jednu věc. To, čeho chceme dosáhnout, je prostě situaci zlepšit. E, zlepšit e, v situaci, kdy se vlastně, jako by dalo se říct, ex ante e, hodnotí ty smluvní podmínky, kdy se ta smlouva vypracovává. Nejde o to zlepšovat situaci, snažit se zlepšit situaci v, v okamžiku, kdy už dochází k soudnímu sporu kdy dochází tedy e, k odlišnostem ve výkladu e, u soudu, tak tam samozřejmě e, harmonizace těch podmínek nemůže být nápomocná a také by to mělo velice malý e, dopad e, na vnitřní trh podle našeho názoru, protože si myslíme, že poměrně velmi malý počet e, těch potřebitelských smluv vede k soudním sporům a, nebo k nějakým sporům a ještě menší potom k se sporům soudním. Takže tohle je dobré si uvědomit, je to důležité. Prostě prostřednictvím harmonizace chceme zlepšit zvážit možnost eh, těch eh, stanovení lepších eh, podmínek ex ante a priori. A chtěl bych ještě informovat členy výboru o tom, jak se věci dějí v radě. V radě se pohybujeme směrem k plné harmonizaci alespoň toho testu, eh, unfairness test, eh, eh, testu o těch nerovných podmínkách. Je tady prostě otevřený seznam těch podmínek a ten test to je prostě něco, co je předmětem určité snahy ze strany rady, aby se dospělo k nějakému řešení. Pak samozřejmě jsou to vnitrostátní soudy, které musí aplikovat tato pravidla a ministři spravedlnosti členských států zdá se, jsou poměrně klidní ohledně tedy eh, důsledku harmonizace v této věci, takže tady eh, bych eh, Eh, také chtěl na tyto věci upozornit eh, výbor, aby eh, nějakým způsobem nezabraňoval postupu v této věci, protože vlastně tady je situace trochu odlišná. Většinou členské státy dost, dost váhají, tady jsou svolné. Děkuji, budeme očekávat zprávy o, právu o postupu. A teď Teď ještě dáme slovo našim dvěma expertům, protože pak máme ještě zprávu paní Volis. Takže prosím, pánové. Děkuji. Děkuji za všechny ty velmi zajímavé dotazy a za velmi zajímavé připomínky. A sjednocení pojmu, to je z, z hlediska cíle naprosto skvělé, protože my máme tady takové ostrůvky té právní úpravy mezi členskými státy a pouze pomo- Jenže eh, pomocí nástroje směrnice nepřijdete příliš daleko. Nejdál se vám eh, do, podaří dojít, když eh, půjdete tou cestou těch vzorových formulářů. A to takhle členské státy trošinku přinutí tedy používat jednotné definice, jednotné pojmy. A ještě bych hned také zareagoval na tu otázku kontroly těch nepřiměřených obchodních podmínek, to je kapitole 5 nebo 4 v té směrnici. Teď už je to tak, že vlastně řada členských států má tedy prostě naprosto doslova převzaté definice ve své právní úpravě. Podle mého názoru, nevím, jestli pan Jansen bude souhlasit, já, se, já bych tam viděl také pokrok, kdyby členské státy se daly nějakým způsobem přinutit k tomuto, že by tedy prostě uh, se pohybovali směrem k té plné harmonizaci pomocí uh, takto jednotného textu. Protože teď je to tak, že Evropský soudní dvůr, a to asi víte, má, vydal judikát který vlastně nesoudí přiměřenost podmínek, i když samozřejmě eh, s Evropským soudním dvorem vždycky máme takové určité riziko, že potom změní posléze ten svůj judikát a obrátí se jiným směrem. A, takže se na to nelze spolehnout. Ale ještě je taková ta myšlenka, která se nám vznáší nad Evropou, že vlastně v Evropě by se daly používat obecné obchodní podmínky. Ale to už by bylo poměrně dost drastické a myslím, že by eh, z toho parlament měl veliký chaos. A nejde to proto, že ty všeobecné obchodní podmínky se vždycky vytváří proti něčemu. Pro, a ty všeobecné podmínky, obchodní podmínky se nastavují eh, kvůli tomu, že vlastně že vlastně e, se stavíme proti něčemu, co, e, čo, čeho se chceme zbavit, že tady ty dispozitivní právní normy používáme v případě, kdy chceme dát e, subjektu volnost, jak se zachovat. Když s něčím nejsme spokojeni, tak prostě vytvoříme všeobecné podmínky obchodníku. Příkladu, že třeba jak si prostě škodu platí, platí nájemník. A když se podíváte do vnitřní právní úpravy, tak je to ve většině států takto. A e, Stejně to tady bude ale v zemi, kde je to napevno dáno, že nájemník musí tu škodu hrodit. A myslím, že ty všeobecné obchodní podmínky vlastně jsou vždycky cíleny na určitou, tady prostě určitý právní řád. A, a e, tady vlastně mluvíme o těchto prostředcích. Máme tady směrnici, která se eh, vlastně vztahuje i na prostor, který není eh, harmonizován. A abych to řekl trošku drastičtěji, a pan Jansen tady se mnou asi bude eh, souhlasit, ať už jak si prostě se rozhodnete pro tu úplně minimální nebo maximální harmonizaci. Protože ta plná harmonizace by měla možná takový dopad, že ty členské státy by se cítily tak jak si prostě přinuceny k něčemu a v tom evropském eh, právním řádu bychom, bychom vlastně eh, vytvořili takový jednotný prostor, podle něhož by se řídilo, řídili aspoň judikáty, jak si je nakládání s judikáty. Láska tady prostě tady padla, co dělat, kdybychom měli před sebou čistý list papíru. Tato směrnice vlastně co se týče co se týče informační eh, povinnosti informovat, eh, která eh, spadají v úvahu jak si u smluv uzavíraných na dálku nebo mimochodní prostory. Prosím, to by byl velký pokrok, ale, ale ve zbytku toho prostoru ta plná harmonizace politicky prosaditelná není, takže to by ani neklaplo, takže vlastně Eh, co se týče všeobecných obchodních podmínek, tady ten účinek by byl naprosto ohraničený. Takže pomocí této směrnice se nám nepodaří dosáhnout toho, že bychom zavedli jednotný obchodní model v rámci e-commerce a potom se zbývá ptát, jestli vůbec chceme nějaké ještě daleko sáhlejší ehm, obchodní podmínky eh, tím, že bychom samozřejmě Eh, vyvolali obrovský politický odpor, kdybychom státy nutili k, jedno, k jednotným obchodním podmínkům, podmínkám. I když třeba bychom měli různé skupiny expertů, které by se pokusily přiblížit ty jednotlivé úpravy um, obchodního práva v jednotlivých členských státech, nějak sobě přiblížit. I třeba za jaksi prostě nástrojů minimálně invazivních ale myslím, že to by, byl, eh, ta, to by byla ta správná cesta. Poskuto, postupovalo by se po částech, po krocích a vždycky tady prostě bychom se dostali o krok dál, ale nebylo by to úplně totální. Tady eh, Tady eh, já přeruším svou odpově- své odpovědi, když jsem asi neposkytl odpovědi na všechny otázky, abych poskytl prostor také kolegu Jansenovi. Omlouvám se za to, že jsem zabral tolik času. Děkuji. Ne, nemáme opravdu mnoho času, ale děkuji za, vaš, za vaši entuziastickou odpověď. Eh, pan, pane Jansene, prosím, buďte struční. I'm sorry, I have to. Vy mě taky asi moc nevidíte, asi se budu muset přesednout. Auf Deutsch podobně jako pan Šváb, já to odači zvládnu Německu. A když se podíváme, když se podíváme do říšského obchodního zákonníka, máme tam eh, judikáty, které se zabývají už léta eh, touto částí občanského práva. A eh, má, můžeme se podívat i na judikáty Eh, Evropského soudního dvora a uvidíme, uvidíme, že vlastně ty soudy se vyhýbaly eh, eh, interpretaci, která by vedla k sjednocování hmotného práva smluvního protože ty soudy neměly pocit, že by měly, nesnad třeba kompetence, ale zdroje k něčemu takovému. A tak vlastně, jak se k tomu v současné době staví Evropský soudní dvůr, tak se to prostě eh, udělat nedá. Já jsem také pro tu integraci, i když v jednom bodě eh, se odliším v názoru od kolegy, který vedle mě sedí, co se týče těch nedoporučených variant. Já bych řekl, že kdybychom třeba měli víc než dva měsíce, tak bych řekl, uh, zkuste sjednotit hmotné právo. Eh, museli byste vzít celou kapitolu 5 a to by znamenalo svěřit kontrolu těch nepřiměřených podmínek Evropskému soudnímu dvoru. Jenom to jsme vlastně měli na mysli v té studii, když jsme tam uváděli, co jsme tam uváděli. ty soudy by potřebovaly nějaké referenční texty a prostě by vzali to, co je k dispozici. Eh, je to prostě tak, že ta společná pravidla evropského smluvního práva by vlastně vytvářely soudy. Evropský soudní eh, dvůr. A to je vlastně, to by vlastně byla ta bolestná cesta. Já s tím eh, v určitém směru i soucítím s touhletou bolestnou cestou, tou bolestnou eh, metodou, ale za dva měsíce daleko nepostoupíte, to nepůjde rychle, protože byste potřebovali o mnoho víc ustanovení, než kolik jich máte v této kapitole. A když nemáte ten čas, tak touto cestou jít nemůžete, jinak přiděláte soudcům strašnou spoustu práce. Takže jestli nemůžete jít cestou harmonizace hmotného práva, tak musíte jít cestou cílené, částečné, úplné harmonizace. A to, co řekl pan Patrik, to si myslím, že by byla ta úplně nejhorší varianta. A ještě se vyjádřím k tomu bodu trošku podrobněji. Já jsem zcela obyčejný evropský profesor práva. Já nevím, co myslíte tím, když chcete aplikovat společné eh, normy bez toho, abyste aplikovali společná pravidla. Myslím, že všichni mý kolegové by s tím měli stejné problémy a i Evropský soudní dvůr by měl obrovský problém z tohoto něco jak si smysluplného vybrat kdybyste se podívali do německé judikatury, co se týče nepřiměřených obchodních eh, podmínek, jestli ta by se zachovala nebo ne. A jestli tady se těch nepřiměřených standard má, eh, jak si týká ta kapitola 4 nebo ne, to z toho vůbec nevyplývá, to není srozumitelné já nechci říci, že vy vždycky eh, nastavujete ty eh, svoje všeobecné podmínky proti eh, dispozitivním normám. To je možná německý pohled na věc, v Anglii to tak není. Tam se vždycky vytváří pravidla, aby se něčeho dosáhlo. Takhle to třeba bylo v Německu, co se týče nových typů kontraktů, třeba o franšíze. Takže my potřebujeme všeobecné, všeobecné uh, Eh, normy. My bychom mohli mít všeobecné obchodní podmínky pro celou eh, Evropu. Proč ne? Máme už třeba celní unii, abych se vrátil eh, k panu Švábovi. My jsme na počátku minulého století v Německu měli řadu odlišných ustanovení, třeba v oblasti, v oblasti práva nájemního od a není to jednoduchá metoda, tedy jít tou cestou těch různých výjimek. Ale myslím, že tahle slabá, zároveň plná harmonizace, to bude pro mnoho právníků těžko pochopitelné a v praxi těžko proveditelné. A nikomu to také k ničemu nebude. A poslední bod. Vy eh, říkáte, že chcete pomoci zlepšit hodnocení ex ante těch obchodních podmínek, abyste zabránili sporům. Eh, v našem vnitrostátním právním eh, systému vlastně ty obecné obchodní podmínky se vytvářejí proti těm stávajícím Eh, podmínkám a musí to jít před soud a ten to musí vyřešit a ten eh, důvod eh, spočívá v tom, že obchodníci vytvářejí své obchodní podmínky nejenom proti obecným obchodním podmínkám, ale protože potřebují si upravit specificky ještě nějaké odlišné specifické situace. Žádný právní instrument jim ale nepomůže předem. Oni potřebují vědět, co vlastně řeknou soudy, jak rozhodnou, protože Oni nemohou konkurovat, co se týče kvality eh, kvality podmínek. Eh, těm obchodníkům jde o eh, pomocí nejhorších, pod, o, o to dosáhnout nejhorších podmínek pro spotřebitele, protože za dobré podmínky jim nikdo nezaplatí. A chceme-li sjednotit situaci v Evropě, potom budeme muset vlastně veškeré ty obchodní podmínky předložit Evropskému soudnímu dvoru, aby tento rozhodl. A jestli Evropský soudní dvůr nebude schopen aplikovat minimálně alespoň společné normy, když Evropský soudní dvůr nebude eh, schopen eh, tedy aplikovat eh, jednotná pravidla, tak to vyústí um, v eh, obrovský počet zcela zbytečných právních sporů a nepomůže to nikomu, zvláště ne obchodníkům. Těm se váš eh, model rozhodně líbit nebude, protože nikdy nebudou mít jistotu, jestli jejich obchodní podmínky, tak jak si je sjednali, jsou platné a jestli obstojí před soudem nebo ne. A to, eh, toho přeskakuje řadu jiných podmínek. Nemou, nemám dost času na to, abych odpověděla na všechno. Rád bych, ale potřeboval bych mít víc času. Uh, ano, otázku by jistě měl každý jeden člen tohoto výboru, nicméně Moc děkujeme za e, vaše prezentace, za nadšenou účast v diskuzi a kolegové budou mít jistě příležitost se ještě e, k vám obrátit případně písemně nějakými dotazy na základě vašich prezentací a doufám, že e, ta spolupráce bude i nadále pokračovat. Každopádně děkujeme za to, že jste dnes odpoledne přišli. A teď, dámy a pánové, musím říct, že jsme chtěli opravdu maximálně využít eh, přítomnosti pánu profesoru, nicméně jsou tady ještě dvě stanoviska, která máme probrat a eh, chci to s vámi teď konzultovat. Asi se budu opravdu muset eh, přesadit. Koncepce Sunset Clause je opravdu něco, co tady zažívám na vlastní kůži. Každopádně Eh, musíme trošičku postoupit ku předu eh, se, s právou eh, paní Volis a komice přišla s velmi důležitým návrhem ohledně takzvaného smart regulation, chytrých předpisů. toto je výbor, který se zmiňuje v návrhu komise ohledně systematického eh, hodnocení těch eh, studií o dopadech eh, hodnocení, takže to je velice pěkné, že nás komise zmiňuje ve svém návrhu. Pan Buzo je tady ostatně též se svým návrhem stanoviska o konkurenční politice politice konkurenceschopnosti a možná, že bychom mohli uh, Eh, zahájit diskuzi během dnešního jednání, ale dát také eh, kolegovi ještě prostor eh, koncem října na dalším jednání 28. by potom mohla být, mohla být lhůta k podání pozměňovacích návrhů. Takže šlo by to tak, že bychom dnes zahájili a pokračovali na příštím jednání s tím vaším stanoviskem? Dobře, takže začneme s tím mým návrhem, pane předsedo. Paní Váler, pardon, by měla začít jako první, ale chtěl jsem, chtěl jsem vám navrhnout, že začneme dnes i s tím vaším, ale vrátíme se k tomu. Takže začneme diskuzi se stínovými navrhovateli a dáme vám více prostoru, protože vy máte lhůtu až do 28 října, takže můžeme diskutovat ještě 26. Eh, nebo 27. Dobře, takže paní Valer eh, nám teď předloží svůj návrh stanoviska a eh, pak zahájíme diskuzi se stínovými zpravodaji, včetně mě samotného. Takže prosím, paní Valer. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že to téma vás osobně také velice zajímá a já už vím předem, co řeknete. Já chci říci, že jsem velice ráda, že společně v parlamentu teď věnujeme velikou pozornost této zprávě, protože eh, ta zpráva není jen technická a nevěnuje se pouze interně naší vlastní práci, ale myslím, že bude mít dopady i eh, na veřejnost, která velice pečlivě sleduje, jak pracujeme. A také jste správně řekl, že eh, našeho výboru se toto velice týká, i když bohužel nemáme žádnou posílenou spolupráci s právním výborem v tomto oblasti. Bývalo by to bylo dobré. Já jsem hovořila eh, se členy právního výboru a už jsem slyšela řadu kritických tónů. V některých jiných eh, oblastech máme pozitivní zkušenosti s touto posílenou posílenou spoluprací a proto myslím, že moje zpráva a moje eh, návrhy nejsou tak eh, výrazně kritické jako v výboru eh, pro právní věci. Jinak ale chci říci, že samozřejmě je správné, když někteří kolegové kritizují, že v minulosti nebylo zřídka ve, že komise vytvářela hodnocení dopady ke stabilizaci k tomu, aby politicky zajistila své právní návrhy a tak vlastně vůbec neskoumala námi navrhované varianty. To je ale teď minulostí a mezidobí eh, komise zkoumá velice pečlivě také naše přání, když chceme, aby se některé aspekty přeskoumaly i účetní dvůr. Ten náš systém po celém světě eh, chválil, což bylo poněkud přehnané. I američané mají velice zajímavý systém, ale my teď mnohem více zkoumáme dopady než ehm, jednotlivé členské státy, snad mimo Spojeného království, protože eh, členské státy většinou se uchylují pouze k analýze nákladů a prospěchu, takže odteď i Německo bude eh, se ehm, zabývat tedy eh, hodnocením dopadů zaměstnanosti, konkurence a v růstu a tak dále. Komise tedy předložila sdělení, protože ten Eh, to hodnocení dopadu také, také vidí jako vlastně základní pilíř pro tyto eh, aktivity. Já to schvaluji, ale i přesto je potřeba se věnovat té debatě několika důležitým bodům a chci také přijít s několika návrhy, které se týkají našeho výboru. My máme totiž dojem, že ochrany spotřebitelů a e, dopad spotřebitelské politiky, e, že si toho lidé dostatečně ještě nevšímají a není e, zas tak těžké tento deficit překonat. Já jsem přesvědčená, že to půjde. Myslím, že také co se týče komise i tu je potřeba častěji konzultovat a co se týče následků, tak se věnovat hodnocení tedy na sociální e, otázky, ekonomické a ekologické. A také hodnocení dopadů e, musí být dynamickým dokumentem, zvlášť třeba co se týče opožděných plateb, ale i jiných zákonů, kterých se týkají, jsme zjistili, že když třeba jsme něco úplně změnili, třeba nějaký návrh komise, jako třeba co se týče um, opožděných plateb ve vztahu business to business, tak musí být možné, aby k tomuto bodu flexibilně, uh, rychle se ještě nechá vypracovat hodnocení dopadu. Komise ve, své, ve svých nových uh, pokynech také uh, ještě se věnovala dopadu na malé a střední podniky, což je velice dobré, my jsme to také očekávali. A k tomu chci zmínit ještě to, že podle nás je velice rozumné abychom dost, si dostali eh, ty pokyny vlastně jasně na papíře, protože vím, že v Americe také se toto eh, vlastně dělalo v parlamentu, rozšiřovalo, modernizovalo. Nevím, proč bychom my to nemohli dělat také. Ne, že bych komisi nevěřila, ale myslím, že ty pokyny by měly být transparentní, tak jak je to v americkém kongresu. Je potřeba přesně vědět, podle kterých kritérií se to vytvářelo a, trans- a s tou transparentností to ještě trošku hapruje. A poslední bod, o kterém chci hovořit, se týká ještě zapojení parlamentu. Já na to nemám ještě nějaký finální názor, byla bych velice ráda, kdyby se ještě vyjádřili kolegové. Vím, že právní výbor zkoumal možnost vlastně outsourcovat eh, hodnocení dopadů eh, které by vypracoval parlament, že by prostě se to dalo nějaké nadaci nebo nějaké jednoce. Tak daleko já bych nešla. Myslím, že to, co eh, máme, můžeme zlepšovat, reformovat, modernizovat, než bychom provedli ten outsourcing. V Americe jsem viděla, jak se to dělá a bylo to skvělé, ale vážené kolegyně, vážení kolegové, také vlastně vám musím říct, že v Americe na to potřebují 300, 3 tisíce zaměstnanců. Já si neumím představit, že bychom si mohli dovolit realisticky takhle obrovské těleso. A možná, že by se to dalo zrealizovat i jinak a, a to by měli zvážit kolegové z, vý, z právního výboru, když bychom třeba mohli vzít jenom některé kapitoly, to hodnocení dopadu eh, ke zpracování externě, což si myslím, že by šlo, protože komise nezvládnete všechno sama, ani ne v budoucnu. Takže kdybychom tedy ty části těch zpráv eh, dali eh, zpracovat externě, tak samozřejmě by musela být nastavena, nastaveny tedy podmínky nebo úroveň kvality a také kontrola kvality. A museli bychom zapojit i takové kvalitní instituty, ku příkladu, jako zde byli ti dva pánové experti, kteří eh, sem přišli hovořit a komise by také musela oslovit takové vlastně eh, kvalitní odborné instituce, které by se tím zabývaly, ale to by došlo vlastně k dublování takového úsilí a kdybychom měli eh, špatné výsledky, již jsem také slyšela od kolegů, kteří nebyli eh, tedy eh, spokojeni s externím hodnocením dopadů. I to se může stát, musíme myslet prakticky, jestli má smysl tyto úkoly skutečně úplně outsourcovat a možná, že právní výbor v tomto směru úplně již změnil názor, ale před dvěma týdny ještě toto zvažovali, anebo jestli bychom se nepřiklonili k alternativnímu řešení, eh, se angažovat eh, více a uložit komisi, aby více zapojila parlament, abychom aby tedy komise eh, vzala tu spolupráci a ty nároky na kvalitu mnohem vážněji a společně bychom vlastně zvolili nějaký ústav nebo nějakou nadaci, Eh, to je všechno otevřené. Takže, jak jsem řekla, já jsem sama ještě nedospěla k finálnímu rozhodnutí a závěru. Na toto děkuji, paní Weiler. Děkuji, paní. Um, uh, Děkuji, paní Weiler. A teď tady je několik stínových eh, zpravodajů. Pan Van de z EPP, pan Kreutzmann a eh, paní kolegyně z naší frakce se ještě možná vrátí a pan Sima Angelo je z příslušného oddělení komise. Takže takové malé kolečko připomínek. Začneme s panem Bandekampem, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, budu tedy hovořit o tématu, který, které je velice, velice eh, technické a proto se mu budu věnovat ve svém rodném jazyce. Četl jsem dokument eh, právního výboru a musím říct, že mě velice překvapilo, že tento text vyznívá mnohem kritičtěji než eh, to, co říkala paní Weiler, ale já vím, že paní Weiler je velice moudrou ženou a zároveň velmi obezřetnou a že umí věci zakulacovat a zároveň také seknout drápem tam, kde je to potřeba. Mám několik otázek. Chtěl bych vědět, zdali eh, ty studie o posouzení dopadu mohou opravdu politiky ovlivňovat. Mám takový eh, dojem, že komise si někdy vůbec nebere eh, tyto eh, studie k srdci. Jsou nějak závazné nebo ne? Protože v anglické verzi se hovoří o potřebě. Je tam použit výraz need a možná, že by se spíš mělo hovořit o něčem, co bych nazval anglicky necessity. Takže to za prvé. Za druhé, poradci, poradci, ti, kteří radí, ne ti, kteří platí. Já dobře rozumím, eh, pane předsedu, tomu, že komise i parlament někdy konzultují věci se stejnými subjekty. Není to důvod k zamyšlení? Eh, dobře rozumím tomu, pane předsedo, že není možné prostě eh, jít proti všem ale je to zajímavé uvědomit si, že máme třeba stejné poradce, jak komise, tak my. A pak ještě ohledně toho eh, outsourcingu. Souhlasím s paní Weiler. Měli bychom eh, na to hledět s chladnou hlavou. Já musím říct, že je to dost nebezpečný eh, vývoj, když parlament takto všechno dává, zadává ven. A měli bychom se nad tím zamyslet. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, pan Kreuzmann. Děkuji, pane předsedo. Ono je to těžké. Já začnu z druhého konce. Je potřeba si ještě rozmyslet, jestli a, taková směrnice nějak e, vnitřnímu trhu e, prospěje, a nebo jestli ho spíše e, zatíží tom případě ne, nemá smysl, nemá smysl eh, tedy něco dělat, eh, ale je potřeba neškodit. A A když se podíváme na ochranu, eh, na, na hodnocení různých, různých norem, ku příkladu Eh, ochrany, eh, ochrany matek, rodičovské právo. Když se něco eh, nedaří, tak je možné, aby zasáhl parlament a ten může zadat hodnocení dopadu nějaké právní úpravy. Takže by bylo docela dobré, kdyby taková možnost byla kdyby tedy parlament toto mohl zadat a také mít vlastní přání. Samozřejmě víme, a to je důležité, Musím musíme vždycky eh, brát v úvahu tedy dopad eh, i na eh, jaksi laické, laický prvek na, na malé a střední podniky. Co se týče velkých podniků, ty mají dokonalá právní oddělení, těch se to nedotkne, ty všechno zvládnou. A někdy, někdy tyto velké podniky i nabízejí malým a středním podnikům svou expertízu, svou radu, protože ty malé podniky nemají velká právní oddělení, ani nemají velká nějaká vědecká oddělení, které by mohla posoudit ty dopady nové právní úpravy. Proto vítám bod 7 paní zpravodajky, že tedy výslovně upozorňuje na malé a střední podniky, protože Eh, ty budou eh, vlastně trpět tou byrokracií mnohem více, více. Eh, pro velké podniky, pro velké jednotky, které třeba fungují na úrovni koncernu, je ta byrokratická námaha mnohem menší než pro malé a střední podniky. Proto je ten bod 7 tak důležitý. A také je potřeba paní Vajlerová vzít v úvahu jaké sociální a ekologické dopady to bude mít na ty podniky, které samozřejmě budou muset nést toto břemeno, tuto zátěž, které také jsou vystaveny globální konkurenci. V té, globaliz- v té globalizované konkurenci, v té soutěži, ty eh, velké podniky mají víc možností než ty malé. Proto vždy musíme hodnotit dopad na malé střední podniky. Děkuji. Uh, Děkujeme, pane Kreuzmane. Možná taková poznámka a nejprve praktická záležitost. Paní Weiler asi nebude schopná dneska odpovědět, ovšem já zde mám i zprávu paní Niebler, podně, z vlastního podnětu, ta se zabývá konkrétními aspekty celé záležitosti. Máme zde sdělení komise dnešního data Smart Regulation in the European Union. Teď se na to dívám. Čili otázka zní, zda možná část analýzy paní Niebler je trošku už zastarala. Možná by se měla podívat, rozšířit svou zprávu o tyto nové aspekty. Podíváme se na to já už jsem jí to řekl, když eh, se na nás obrátila, že zajištění nezávislé analýzy dopadu je velice úzce zaměřená oblast. Já už jsem o tom hovořil před chvíli. Hmm, nemyslím si, že to dostatečně zdůraznila, proč nebo odůvodnila, proč bychom měli mít zajištěn právě zajištěnou tuto nezávislou analýzu dopadu, ovšem to je pro jiné téma možná. Eh, pokud jde o toto stanovisko, myslím si, že je to velice, že je to dobré, hlavně k té zprávě paní Weidlerové, měli bychom si z toho vzít některé body, určitě kolegové budou mít ještě něco, co by k tomu chtěli dodat. Já osobně si myslím, že je velice dobré, že jsme jasně poukázali na to, že analýza dopadu by měla být považována za jakýsi aktivní dokument, dynamický dokument, jakožto reakce na celý proces. Kolega už se o tom zmínil, já rovněž jsem na to poukázal. Protože analýza dopadu to není nějaká byrokratická překážka, pane eh, kolego. Je to součást procesu, který by měl zajistit lepší výsledky. Všechny informace, všechna data, rámci analýzy dopadu by neměla být nahlížena jakožto na něco, co komise se snaží sbírat, schromažďovat, aby uspokojila potřeby Evropského parlamentu či veřejnosti. Měla by to být součást každodenního procesu při tvorbě kvalitní legislativy, protože tím, že budeme systematicky analyzovat alternativy, prezentovat výzkumné, výzkumná data, která se dotýkají těchto alternativ, tak to v podstatě vlastně znamená mm, objektivní nebo před, vložení určitých objektivních cílů a to si myslím, že by mělo být součástí běžného procesu, kterého cílem je kvalitní legislativa. Já už jsem se o tom zmínil v minulosti. Tím se to sice rozšíří ten proces, nebo to, že řeknete, že nemáte čas na takovou analýzu dopadu, to je nesprávný argument podle mého názoru, protože Pracovníci komise, kteří jsou zodpovědní za tento návrh, pokud nejsou schopni podrobně definovat všechny záležitosti, které vedly k tomuto návrhu a informovat nás o, tom, o těchto mm, dat, tak to si myslím, že v podstatě znamená, že od samotného počátku to bylo zbytečné cvičení a to bychom měli zúraznit právě ten návrh na eh, inteligentní eh, regulace komise je důležitá. To znamená, měli bychom se podívat na celý proces, celý obrázek a ne pouze některé jeho prvky či body a v tomto návrhu komise to mě těší, kde komise už se snaží některé z těchto argumentů představit tímto způsobem. Myslím si, že by to byl dobrý základ do diskuse, když budeme hovořit o zprávě paní Nýble. Ovšem paní Waller má pravdu, když používá slovo objektivní. My se snažíme zajistit to, že pracovníci komise opravdu se objektivním způsobem podívají na to, co dělají a ne tak, jak někteří kolegové předpokládají, že v podstatě pouze upraví tu analýzu dopadu tak, aby vyhovovala jejich závěrům. Právě proto si myslím, že lidé volají po analýze dopadu. Já osobně si myslím, když možná všichni se mnou nesouhlasí, že v podstatě byste měli změnit ten interní proces, měli byste na komisi, měli byste zajistit objektivnost, protože tím způsobem dosáhneme lepších výsledků. Skutečně věřím, že se nám povede dosáhnout vyváženějšího pohledu na celou věc a tím bych ukončil můj příspěvek. Myslím si, že stanovisko paní Weiler je velice důležité pro náš výbor. Jistě eh, jde to správným směrem, asi k tomu ještě budete mít co dodat a doufám, že výbor pro právní záležitosti veme v potaz vaše stanovisko. Ještě někdo k tomuto bodu? Pokud ne, tak bych poprosil pana Angelino o krátkou reakci, poté to ukončíme a dáme možnost panu Buzovi, aby zahájil své stanovisko a poté poprosíme samozřejmě ještě zpravodajku, pane Angelino, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Souhlasím se vším, co bylo řečeno o analýze dopadů, o tom, že komise by měla předložit zdravý základ pro každý návrh, se kterým přichází který předkládá Evropskému parlamentu, ten systém, který Evropská komise má k dispozici, je takovým systémem. Stanovisko. Toto stanovisko poukazuje na téměř všechny klíčové body, které komise přijala v rámci svého sdělení v pátek. Dovolíte-li pouze velice stručně několik bodů. Začal bych s posledním bodem, to znamená to, že váš výbor pozval i ostatní výbory, aby se zabývali tímto, touto analýzou dopadu na začátku legislativního procesu. Pro nás je to nesmírně důležité pro Evropskou komisi, to znamená pro nás, ale i pro účetní dvůr. My všichni jsme si vědomí toho, že analýza dopadů občas není využívána Evropským parlamentem či radou na počátku legislativního procesu. V těch případech, kde je důležité vyhodnotit zhodnotit kvalitu návrhu, se kterým přichází Evropská komise. Dále jsou to kritické body, které se snažila zdůraznit i komise, to znamená konzultační proces. Ano, samozřejmě všech zúčastněných stran, to je zásadní. Z tohoto důvodu jsme rozšířili ten minimální standard 8 týdnů na 12 týdnů v rámci konzultačního procesu a celý tento systém bude zhodnocen tak, abychom vzali v potaz i potřeby či možnosti dalšího zlepšení. To bude zahrnovat konzultace s spotřebitelskými organizacemi, malé a středně velké podniky nebo i nezúčastněné strany. Analýza dopadu by měla být považována za dynamický, živý dokument. To je klíčové. Jak víte, všechny tři instituce podepsaly meziinstitucionální dohodu o lepší tvorbě legislativy, především parlament a rada se zavázali, že budou tímto způsobem hodnotit návrhy komise. Evropská komise otevřela v těchto možnostech dveře pro spolupráci mezi, jedno, mezi dvěma našimi dvěma institucemi, tak aby se rozšířily ty analýzy ana, um, dopadu. Je to jeden z klíčových prvků celého procesu, tak jak již bylo zdůrazněno i ve zprávě účetního dvora. Rád bych vám připomněl to, že předseda Barroso ve svém sdělení otevřel další možnost a to je analýza export. Samozřejmě, že analýza dopadu by měla být na tom počátku, proto abychom byli schopni přijmout kvalitní legislativu. Ovšem i po určité době bychom měli být schopni zhodnotit, zda daná legislativa, která již byla schválená, opravdu dosáhla kýšeného cíle a rovněž i způsob, jakým dosáhla tohoto cíle. Bude-li tam potřeba zlepšit daný právní předpis, například s redukováním administrativní nákladu, tak se na to musí poukázat rovněž. Ten přístup tří pilířů Evropské komise byl potvrzen účetním dvorem a Evropská komise by ráda rozšířila i analýzu sociálního dopadu. Sociální dopad to je jedna záležitost a zároveň samozřejmě i dopad na spotřebitele. Nezávislost, to je další bod. Myslím si, že sdělení, které Evropská komise přijala, vysílá jasný signál. Jasný signál o stanovisku Evropské komise k tomuto tématu. Myslíme si, že systém, jež je k dispozici, přinesl výsledky, které jsme od něj očekávali, které očekával pan předseda Barroso, a tím, že zveřejníme stanovisko výboru a analýzu dopadu Čím se Evropská komise snaží zajistit nejenom plnou transparentnost celého procesu, ale i způsob, jakým analýza dopadu probíhala, jakým způsobem byla hodnocena, pokud jde o kvalitu celého procesu a rozhodnutí kolegia Evropské komise. A to si myslím, že je z mé strany téměř všechno. Evropská komise je připravená navštívit váš výbor, prezentovat další podrobnosti našeho sdělení či odpovědět na jakékoliv další dotazy. Děkuji si myslím, že u toho druhého bodu, to je takový širší bod, koordinátoři by to mohli zvážit do budoucna. Máme zde nyní ten návrh Evropské komise ohledně inteligentní regulace. Ovšem mm, prozatím bych poprosil paní Weilerovou, aby nám ještě řekla, jak vypadají, vypadá časový harmonogram. Děkuji, děkuji za slovo. Eh, možná jedna věc, kterou bych ještě přijala. Samozřejmě, že vy se bráníte systém komise, mm, ovšem já si myslím, že to, co děláte, není dostatečné, alespoň teda z našeho hlediska to nestačí. Doufám, že budete reagovat na některé z těch věcí, na které jsem poukázala ve své zprávě, že nám k tomu ještě poskytnete další informace. Já jsem šla na oběd s s představiteli podnikatelské sféry ze Švédska. Bylo mi tam řečeno, že analýza dopadu se zaměří především na hospodářskou soutěž. Já jsem řekla, dobře, ovšem to nám nestačí. Jistě máte mm, určitě tou představu o celém procesu, proto bych se ráda zeptala, jak bychom se mohli zapojit více my z Evropského parlamentu. My samozřejmě nejsme proti analýze ex post, to jsou věci, které vítáme, ale my v Evropském parlamentu přece jsme rovněž prováděli analýzy ohledně implementace právních předpisů. Ovšem to, po čem voláme, je zásadní analýza dopadu. Analýza dopadu, která by nám umožnila tvorbu řádných, správných právních předpisů. My v našem výboru využíváme právě takovou analýzu dopadu. Možná poté neplníme všechna doporučení, můžeme říci, že jsou zde různé názory, ovšem pokud ty, vý, ty výsledky jsou, řekněme, neuchopitelné, tak to nemůžeme považovat za analýzu dopadu. Existuje nějaký vědecký, vědecké stanovisko ohledně těchto analýz? My chceme transparentnost, ale zároveň úplnou nezávislost, jak um, jsem se o tom zmínila, jak to existuje ve Spojených státech amerických mě by stačilo, kdyby viděla, která instituce, který profesor, která um, vědecká organizace se věnuje této záležitosti. Čili myslím si, že bychom měli upustit od toho názoru, že existuje úplná stoprocentní nezávislost. Děkujeme, paní Pajlerová, říká pan předseda a nyní si myslím, že si 3. 3. listopadu můžeme stanovit jako lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Asi nám budete chtít poskytnout nějaké ještě informace na další schůzce, aspoň kratičko informace, pokud paní Niebler bude chtít změnit svou zprávu na základě ehm, sdělení komise o inteligentní regulaci. Já ji podpořím, pokud by teda to chtěla zahrnout, protože to si myslím, že opravdu bude dobré, pokud by to tam mohla zahrnout. Já to nechám na ní to rozhodnutí. A nyní bych poprosil pana Kristiana Buzoje, aby alespoň zahájil diskuzi ke svému stanovisku. Úplná diskuze k vašemu stanovisku proběhne na naší další schůzce 26. nebo 27. října, záleží na tom, kdy budete uh, mít čas. Stínovi zpravodajové zde bohužel, myslím, nejsou, tak možná. Možná je zde ještě paní Bronz za komisi, uvidíme, je tady. Ano, je tady ještě její kolegyně za komisi. Možná, jelikož jste nás navštívila právě z tohoto důvodu, tak bych vám umožnil rovněž říct několik slov o tomto stanovisku a poté bude muset asi tak do pěti minut ukončit naši zkusku. Omlouvám se, že jsme vám dali tento časový slot pouze na konci dnešního dne. Já budu opravdu velice stručný, protože vím, že, bude, že proběhne koktejl, takže budu stručný že když dovolíte čtyři body a 26. to pak rozvedu. Nejprve chci říct, že vítám zprávu, kterou Evropská komise předložila parlamentu a jako pozitivní aspekt bych chtěl vyzdvihnout, že Komise se podařilo v roce 2009 dobře provádět eh, politiku hospodářské eh, eh, soutěže v tom prostředí krize, dala prostředky a volnou ruku víc členským státům a také byl umožněn přístup k finančním zdrojům. Samozřejmě může docházet k nějakým příliš velkým výkyvům v hospodářské soutěži a Evropská komise musí v tomto směru sledovat dodržování určitých bezpečnostních eh, záruk. A ohledně minimální ochrany, tak tady jsem eh, požádal komis, eh, komisi, aby existovala možnost nápravy a to především pro oběti nerovné hospodářské soutěže. A pak je tady ještě u generických léků otázka e, zrušení e, překážek a je tady další téma a tím je, jsou ochranné známky. My bychom v tomto směru měli bojovat za evropský Eh, za evropskou ochranou známku a systém eh, v tomto směru a Evropská komise by také měla v oblasti energetiky posilovat hospodářskou soutěž, aby vznikl skutečný trh s energetikou a umožnit novým subjektům, aby se na trhu etablovali. Já eh, jsem to takto chtěl jenom stručně předeslat a těším se, že během příštího jednání našeho výboru o tom budeme také jednat se stínovými zpravodaji. Děkuji Děkuji, pane Buzoji, a musím říct, že také děkuji za tu velmi dobrou zprávu, která zahrnuje všechny tyto body. Eh, paní eh, kolegyně z komise, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá zprávu, eh, lépe řečeno návrh stanoviska pana navrhovatele a my bereme na vědomí také podporu eh, navrhovatele k těm opatřením komise eh, pro řešení krize, což je samozřejmě to gro našich eh, aktivit v loňském roce, i když jsme byli aktivní i v jiných oblastech. Chceme ujistit navrhovatele, že ve finanční oblasti bude znovu nastaveno rovné a stejné rovný a stejný rámec nakonec stej, stejné podmínky. Jsou tady samozřejmě určité podmínky pro bankovní instituce, které budou muset provést některá opatření, včetně restrukturalizací e, a ohledně jednání Eh, z minulého týdne. musím říct, že zatím nejsme v situaci, kdybychom mohli zrušit ty dočasné formy státní podpory, ale eh, doufáme, že to bude nejpozději možno eh, být učiněno počátkem roku 2012. A ohledně synergií mezi politikou hospodářské soutěže a ochranou spotřebitelů, tak my chceme zajistit soudržný rámec, až se bude jednat o nápravu e, křivt a také v tomto směru spolupracujeme s dalšími e, odbory komise, včetně DG Sanko. A pak e, ještě chci říct,